collègues. Vážení kolegové, navrhuji vám, abyste si vyměňovali vzpomínky z prázdnin až po našem zasedání. Doufám, že jste si dobře užili dovolenou a přeji vám šťastný návrat, nám všem tedy přeji šťastný návrat do práce. Máme velice nabitý program na dnešní den. Pokud je o přijetí pořadu jednání, nejprve bych vás upozornila, že dojde k následujícím změnám bod 12. Paní Papadopoulos eh, podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studovině pobytu žáků, placené, placené, podborné přípravy a tak dále se bude řešit před bodem 10. Paní Bauer, eh, jestli nemáte k tomu nějaké připomínky, oba zpravodajové nejsou mezi námi zatím, ale doufejme, že souhlasíte s touto výměnou. Bod 2. Ráda bych vám sdělila šest bodů. První. Pokud jde o závěrečný, závěrečnou zprávu o e, víceletém finančním rámci rozpočtového výboru, bylo vydáno stanovisko k tomuto víceletém finančním rámci a můžeme si klát otázku, zda bychom měli znovu z naší komise přepracovat stanovisko, ale vzhledem k vyjednávání s radou rozpočtová, rozpočtový výbor přijme své doporučení eh, k tomuto víceletému rámci již 11. září náš výbor, stejně tak jako ostatní, výbor, které, které se, ostatní výbory, které se měly k tomuto vyjádřit, během mezi zprávy se dnes znovu vyjadřovat nemohou, vzhledem k tomu, že jediná věc, kterou řekne rozpočtový výbor, bude, jestli souhlasí či nesouhlasí se závěry vyjednávání. Využívám toho, abych vám ještě připomněla, co už byste měli vědět. Jediný bod, který měl být na pořadu jednání na plenárce v úterý, bude přesunut, stejně tak jako hlasování. Bude se řešit na eh, říjnovém, eh, říjnové plenárce dvě, až eh, budou uzavřeny legislativní podklady, což pokud je o nás, zpráva Pendru, který se o to měl postarat a jmenuje se IZIP spíše než PSIP. Vzhledem k tomu, že tady máme naději, že na e, druhém Štrasburku v říjnu to budeme znovu řešit, stejně tak jako problémy e, fondní způsobení e, globalizace. Dále nemáme obecný přístup a na druhém říjnovém Štrasburku se řešit nic nebude, což bychom měli přijmout tak, že bychom měli definovat minimální podmínky pro odblokování této, tohoto bodu vzhledem k silné, ehm, silné podpoře, který, kterou tuto zpráva měla během hlasování na plenárce. Předseda parlamentu připomenu hlasování během, na, během kontaktu skupiny o CFP včera. Vidím, že to je velice důležité téma pro parlament a že bychom měli o tom znovu pohovořit na druhém Štrasburku v říjnu. Dále čtyři agentury, které má naše naší zodpovědnosti. My uspořádáme konferenci, která tentokrát se bude týkat eh, evropský sociální model jako klíčový faktor pro konkurenceschopnost a příspěvek zdůrazníme příspěvek, které tyto agentury by mohly přinést této tématice. Setkání se bude konat 25. Eh, září od eh, do, ve 13 hodin a e, vy jste dostali také pozvání. Program vám bude rozdán příští týden a já vás vyzývám, abyste přišli v hojném počtu na tuto výměnu názorů. Jsem velice ráda, že vám mohu říci, že žádná interpretace že žádné tlumočení nebylo zrušeno. A teď eh, bych chtěl informovat členy výboru o vývoji Flight Limitation FLT. Flight Full Time Limitation. To je otázka, doufám, že eh, se na vás všichni obrací, především odbory v této záležitosti a na bezpečnostním právním základu se týká eh, pracovních podmínek, nejenom pilotů, ale veškerého personálu na palubě, palubního personálu. Takže eh, víte dobře, že eh, dopravní výbor je příslušným výborem a je to téma, kde Evropská komise Eh, postupovala na základě komitologie, přebírala doporučení EZA eh, e a já jsem se ptala koordinátorům, kteří mě odpověděli pozitivně. Obrátila, abych se obrátila na dopravní výbor příslušné lhůtě s tím, že máme pochybnosti, o schopnosti parlamentu schválit tyto návrhy e, z komitologie a souběžně jsme se obrátili na právní službu, abychom ověřili, jde opravdu, jde jenom o dopravní záležitosti. E, dopis od odborů, dopis od odborů říkají, že e, evropské orgány nenaslouchaly odborářům tady je eh, taková, eh, taková slovní hra, na kterou nesmíme zapomenout. Možná, eh, že během setkání s orgány, které byly pověřeny vypracování, vypracováním komitologií a jejich norem, tak tehdy se samozřejmě odborářům naslouchalo a pak jsme byli interpelovány dalšími odbory a Evropskou federací na základě i vnitrostátních požadavků a nezávisle na tom, jak se obraceli na koordinátory, myslím si, že bych o tom měla teď eh, informovat celý výbor. Pátý bod. Ráda bych vás upozornila, že Kristina Lara se dostala do sekretariátu eh, jako asistentka 1. září a není tady. Tak vám ji představíme, až přijde, nebo to udělá ona sama. Proč to vlastně není, nevíme. Tak tak, jsem, tak jste mi to měli tady vyškrtnout. Šestý bod. Eh, přenáší se eh, ten přenáší se celý průběh tady eh, tohoto zasedání na webu. Nemáme tedy zpravodaje pro bod 3, takže vám navrhuji, abychom se pustili do bodu 4, což mi umožňuje dát slovo Marianě Larkin Jde o vyjednávání na téma Mariana, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, došlo již k prvnímu informativnímu trialogu, to znamená mezi předsednictvím, radou a komisí. A dosáhli jsme předběžného rozhodnutí na dvou věcích to znamená speciální režim pro zemědělství a dále rozsah působnosti a cíle. Tady se bude hovořit také o v podstatě redundancích, a které, ke kterým došlo, nebo také o problémech, ke kterým došlo na základě negativních eh, důsledků globalizace. Dále Hovořili jsme ještě o několika technických věcech a na některých jsme se také dohodli. V první řadě jsme hovořili o článku 4 intervenční kritéria, poté komplementarita Eh, článek 6, poté článek 10, rovnost mezi ženami a muži, poté ještě článek 12 týkající se médií, dále článek 14, eh, dále rozpočtové postupy, mm, bod 15, dále bod 16, tedy článek 16, finanční kontrola, eh, článek 21 a poté také proplácení finančních příspěvků, článek 2 a 20. Stále ještě zůstává dost otevřených otázek zcela zásadního významu a některé z nich jsou tedy například návrh rady začlenit mladé lidi ve věkové eh, skupině 15 až 24 do toho návrhu, to je úplně nový návrh. A pokud by tedy členský stát eh, si poprosil nebo si vyžádal pomoc pro eh, nezaměstnané z EFG, tak podstatě by tady došlo k tomu, že v podstatě pro tyto iniciativy by se, tyto, by se tato eh, věková skupina eh, stala způsobilou, to znamená tato skupina 15 až 24 let. Samozřejmě, že ten návrh je daleko eh, detailnější, ale v tuto chvíli je to něco, co je jaksi úplně mimo rozsah působnosti té stáv, toho stávajícího dokumentu. Dále. Hovoříme stále ještě o definici pracovníků, zdali to tedy znamená, jak si eh, nastalo zaměstnaní nebo trvalé zaměstnaní, nebo jak si subdodavatele eh, pracovních agentur, to znamená, že stále na tom pracujeme. Jistě si vzpomínáte na tu práci a na ta vyjednávání. Hovořilo se také o postupném nebo odstupňovaném kofinancování Eh, které by zohledňovalo ekonomickou situaci jednotlivých členských eh, států. Nicméně, nicméně rada trvá na 50% kofinancování pro všechny. Dále, eh, další oblast, ve které jsme ještě nedošli k žádné dohodě a myslím si, že to bude také velmi složitá, tak to je ta otázka personalizovaných služeb a poté toho procentuálního podílu, který bude moci být určen právě pro takovéto eh, služby, jako například různé příspěvky eh, na podporu mobilitu, mobility nebo při hledání práce a tak dále. Eh, dále, další informativní triálu se bude konat dnes odpoledne. A samozřejmě podle mého instinktu si myslím, že to bude hodně složité, protože těch otevřených otázek je ještě velmi mnoho a jistě víte, jak dlouho to trvalo, než rada vůbec došla nebo přijala nějaká eh, konečná rozhodnutí nebo závěry. To znamená, že si myslím, že pokud budeme mít štěstí, tak budeme potřebovat minimálně tři trialogy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Jsou tu nějaké jiné žádosti o slovo Frederik Darden. Jen ještě několik slov, paní předsedkyně, jenom proto, abych potvrdil to, co zpravodajka právě řekla. Zpráva o vyjednávání. Musíme konstatovat, že předsednictví rady má eh, velice opatrný přístup a cítíme, že ta dohoda byla velice svízelná z hlediska rady, nechce, nechtějí se pohnout a Měli by učinit vše, co je nutné a témata, eh, která byla předložena, se těžko řeší. Je tady téma definice pracujících, to by mělo nakonec fungovat. Spolufinancování ze strany rady, tady musíme být velice pozorní a je tady aspekt mladých, to je návrh, který může vypadat velice přitažlivé, ale uh, Eh, samozřejmě by to mělo také posloužit hlediska financování pro mladé nezaměstnané a není to úplně mm, realizovatelné a je to také částečně subjektivní, takže bychom tady měli vykonávat nátlak. Měli bychom být velmi originální, abychom nalezli řešení, pokud jde o další opatření vše, co nebylo za, za, pocho, přijato eh, radou tady, bych byl rád, abychom to zdůraznili, abychom to mohli zachovat. Děkuji. Oui, euh, merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Někdo jiný ještě žádá o slovo, prosím. Já jsem vedla eh, ten tým vyjednavatelů a chtěla bych poděkovat oběma, kdo se tady vyjádřili a je důležité pro parlament, abychom přijali eh, v parlamentu podmínky, které byly přijaty radou. Je, je, důležité, je to důležité pro přežití tohoto fondu pro způsobení se globalizaci a toto ustanovení bylo pro radu eh, vlastně můžeme říci, že to bylo ustanovení takzvaně barokní, kde bychom mohli propojit eh, právní základ a vytvořit Eh, něco, co bude motivovat zaměstnanost malých lidí. Eh, je tady riziko, že by se to mohlo obcházet. Musíme tedy splnit podmínky, nové podmínky, které by byly stanoveny. Míchat právní základ, to by mohlo vést ke zmatečnosti a pak nebude možné dobře identifikovat předmět jednotlivých fondů, které, tato, které tento výbor řídí. Takže se obracím na vás všechny, už jsem to udělala eh, ve vyjednávacím týmu a opakuji to tady znovu, na, ze strany rady je tady odhodlání dát vyslat politický signál pro zaměstnanost mladých a náš výbor by neměl být přistižen, že jste o tohoto otázky nedělá prioritu, ale nemůže to proběhnout v jakýchkoliv podmínkách. Musí tady být nějaká propojenost se samotným tématem tohoto fondu a vím, že zpravodajka ví, že to je bod, kde jsme připraveni postupovat ku předu. Děkuji vám. A tím jsme skončili bod čtyři. Na pořadu jednání vidím, že paní Reuten, která nahrazuje pana Čabory, který nemohl přijít, takže bude mít slovo k bodu 3, aby nám předložila souhrný rozpočet. Omlouvám se. Pozměňovací návrhy k návrhu jsou na rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 všechny oddíly. Dostali jsme 65 eh, pozměňovacích návrhů týkající se čísel a 12 návrhu stanovisek pana Öryho. Eh, tak máte slovo. Eh, ano, mé spoždění nebylo z mé vůle, ale doprava způsobila, že jsem hodinu jela z náměstí saint až sem. A věřím, že pan Éry mě požádal o celou řadu poznámek, Doufám, že pan Ery se brzy uzdraví. Spravodaj má odlišný postoj oproti spravodaji za socialisty. První bod se týká tedy úředníky se smlouvou na dobu určitou. Snažíme se snížit o 5 výdaje a tady musíme hlasovat proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Prostředky na 65, 47 a 48 a u bodu 65, 60. Rovněž hlasujeme proti 65, 62. U tohoto bodu čelíme následujícímu problému. 6509 sociální dialog. Komise si přeje, aby to vše bylo pod jedním záhlavím a to rozdělení v minulosti bylo mnohem lepší. Tedy přebíráme pozměňovací návrhy z pravodaje. Paní předsedkyně. Mám tu ještě jednu poznámku. 040303. Pozměňovací návrh 38, iniciativa pro mládež. Tam eh, tu částku navyšujeme. Z jakého důvodu? Liberálové nejsou pro zvyšování této částky, ale proto, abychom mohli zajistit tzv. frontloading, tedy aby další iniciativy, které budou schváleny, byly také naplněny. To znamená, že místo toho, abychom měli milion a půl v prvních letech období, budeme mít 1,7 milionu. Věřím, že to tak jasnější jde o frontloading. Paní předsedkyně, máme tu ještě jeden problém. Pilotní projekt, který se týká proveditelnosti systému pro evropskou nezaměstnanost. V naší politické skupině při přípravné schůzi jsme uvedli, že jsou s tím spojeny velké problémy. Od té doby jsme pochopili, že odborové organizace také nejsou spokojeny. Pokud má existovat takový pilotní projekt, abychom zjistili, zda je možné poskytnout dávky v nezaměstnanosti na evropské úrovni. Logická otázka, která vyvstává, je, proč by něco takového mělo být nutné? Protože ty dávky a daně, které se platí, se platí v členských státech. Takže ty věci takto nevidíme. Mluvili jsme o tom poměrně dlouho Tolik eh, mi bylo sděleno v eh, doporučeních eh, zpravodaje a ten seznám byl rozeslán všem. Děkuji. Děkuji. Frederik Darden. Několik slov velmi rychle. Vystoupím k třem bodům. Pokud jde u zprávy pana Eryho, my jsme předložili pozměňovací návrhy zejména proto, abychom zdůraznili nutnost eh, přeměřeného finančního rámce pro sociální politiku. A tady litujeme celkového snížení u položky 1. Nutnost vyjasnit a dalších prostředků pro mládež a pro, pro programy Progress, Eures a Globalizační fond. Pokud je o čísla, nám šlo o to předložit pozměňovací návrhy, abychom vlastně se vrátili k původnímu návrhu komise. A některé návrhy jdou na tento rámec, zejména pokud jde o Evropský sociální fond, Globalizační fond, boj s chudobou. To jsou témata, kde máme pozměňovací návrh, které jdou nad tento rámec. Pokud jde o přípravné akce a pilotní projekt, samozřejmě podporujeme prioritní projekty, což jsme definovali mezi koordinátory, a také naše projekty, mimo jiné ten, o kterém hovořila kolegyně o proveditelnosti evropských dávek v nezměnosti a také projekt eh, Mládež v pohybu. Děkuji vám. Pan Benjon. Já jsem nepředpokládal, že to teď takhle bude probíhat a že to bude tady před hlasováním, ale pokud je o náš hlasovací seznam, pokusili jsme se konzistentně dodržovat eh, to, na čem jsme se shodli u veškerých jednání o víceletém finančním rámci v loňském roce. A navrhli jsme tedy, aby celková rozpočtová položka byla přijatelná, ale chtěli jsme vysokou míru výdajů v té oblasti, které souvisí přímo s růstem. A to znamená nižší výdaje v jiných oblastech. A proto se nedostaneme do rozporu sami se sebou a nemůžeme litovat těchto škrtů, protože jsme je prosazovali v jednáních o rozpočtu. Takže chceme chránit rozpočet na infrastrukturu a na výzkum. Takže náš hlasovací seznam chce být konzistentní. My jsme podpořili záruku pro mládež a drobné nárůsty rozpočtu v jiných oblastech a ty také při hlasování podpoříme. Podobně jako paní Omen Reuten, nedíváme se pozitivně na systém dávek nezaměstnanosti na evropské úrovni. A nechceme podpořit tento pilotní projekt. Obecná linie je, že my podporujeme ty oblasti výdajů, kde vidíme skutečný potenciál pro podporu růstu a jiné věci nepodporujeme, i když si myslíme, že mohou být žádoucí. Díky. Další žádosti o slovo nejsou. Pokud jde o pozňovací návrh 6516, o kterém hovořila paní Omen Reuten, chci připomenout, že myšlenka podpořit tento pilotní projekt pro studii komise jde o podporu studie, kterou Evropská komise zadala a týká se systému minimálních dávek v nezaměstnanosti na evropské úrovni. To bylo předmětem dohody mezi socialistickými koordinátory, koordinátory EPP a je to prioritní projekt během tohoto rozpočtového období, že v této fázi stanovisko zpravodaje je kladné a chci připomenout, že podobně jak zaznělo při významném slyšení, které jsme uspořádali v eh, červenci, tedy umožnit eh, zahájení prací na této studii, která značně překračuje to, oč běží při odborovém, odborářském vyjednávání. Samozřejmě to plně bereme v úvahu spolu s úlohou sociálních partnerů při stanovení příslušných režimů dávek eh, v nezaměstnanosti. Ale ještě předtím tedy odkazujeme na rovnováhu mezi evropskými ekonomikami. A takto bychom měli přispět eh, k zmírnění nerovnováhy mezi jednotlivými ekonomikami v makroekonomické úrovni. Tedy vidíme, na jakou cestu se vydala Evropská komise a pokud my jako výbor pro zaměstnanost a sociální věci se chceme podílet na jednání, tak je v našem zájmu, abychom skutečně eh, investovali naši pozornost do této věci. A aby to nebylo pouze v rukou eh, odborníků v oblasti eh, financí a ekonomiky a každý to pochopil. Já jsem proto, abychom podpořili tento pilotní projekt a připomenu eh, důvody, proč došlo k dohodě mezi EPP a SAD a potom se každý k tomu postaví čelem podle vlastní odpovědnosti. Tento bod jsme tedy uzavřeli a okamžitě přejdeme k hlasování. Nevím, zda potřebujeme naše hlasovací karty. Ověříme si, zda zařízení funguje a také zjistíme, kdo to nemá. Kartu zahajuji hlasování, pouze nyní ověřujeme. Všichni mají své karty, nikdo tu není nadbytečný, všechno je v pořádku. Bod 5. Hlasujeme. Alors, euh, pour le, au point 5, nous... Bod 5. Eh, obecný rozpočet Evropské unie na rok 2014, všechny sekce. A nejdříve hlasujeme o číslech. Nula čtyři nula jedna nula nula jedna. Pozměňovací návrh 6547. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 65 tisíc. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Spáleno. Vnější pracovníci 6548. Frederika Dardena. Kdo je pro? Pokud Eh, neuvidím na poslance, tak to bude špatné. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. 65, 60, paní Cuber. Podpora výdajů FSE. E. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. U 65, 01, zpravodaje. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Podpůrné výdaje k IZIPu 6502 a 6544 jsou identické, hlasujeme společně, kdo je pro, proti, schváleno. Evropský sociální fond, regionální konkurenceschopnost, dva identické pozměňovací návrhy zpravodaje a Frederika Dardina, 6503, 6550, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Nejméně rozvinuté regiony v rámci e ESF 6504, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Stále ESF, ehm, přechodné regiony 6505, je 6551 Frederika Dardena. Nejdříve 6505 Zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 65% odpadá a nyní hlasujeme nejméně rozvinuté regiony v rámci e ESF 6506 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 65% odpadá a nyní Youth Employment Initiative 65 61 paní Cuber, kdo je pro proti, zdržel se, zamítnuto. 6507 zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní se dostáváme k nákladům na předběžné konzultace se sociálními partnery, s odbory. 65, 62 paní Cuber, zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Blok 1, blok o sociálním dialogu. Zpravodaj je samozřejmě pro, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Na stránce 6 Na stránce 7 pozměňovací návrh 6536 zpravodaje analýza a studie sociální situace, demografie a rodiny. Kde pro? Proti? Držel se? Schváleno. A nyní 6508 zpravodaje o progresu. Kde pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Zahájil hlasování u 6508. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 eh, pro, 20 proti, zamítnuto. 65-35 zpravodaje. Mám dojem, že to je na stejné téma. Je tomu tak? Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Šedesát pět čtyřicet šest a šedesát pět šedesát tři odpadají. A nyní tedy pozměňovací návrh 6525 zpravodaje o programu EURES s ústním pozměňovacím návrhem na žádost ALDE. Je někdo proti? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat. Kdo je pro pozměňovací návrh 6525? Schváleno. 6526 odpadá rovněž tak 6549. A nyní sociální podnikání a mikrofinancování 6528 zpravodaje. 6528. Kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměnce návrhy 6534, 6553 a 6564 odpadají a nyní se dostáváme k pozměňovací návrhu 6538 zpravodaje o iniciativě je YEI, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Eurofound Pozměňovací návrh 6527 zpravodaje. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. 6554 odpadá. A hlasujeme o agentuře OŠA 6530 a 6555 zpravodaje a Fredrika Radna. Identické návrhy, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Stejná situace u programu Progress 6531 a 6557, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. To samé platí o Euresu, pozměňovací návrhy 6532, 6556, je pro, proti, zdržel se, schváleno. Další aktivity. Stejná situace 6533, 6558, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Přípravné akce, informační střediska pro vysílané pracovníky, 6541, paní Steinrück a paní Juty Haug. Tyto návrhy odpadají, takže se dostáváme. Máme o tom hlasovat? takže došlo k drobné chybě u komentáře. O 65.13 jsme ještě nehlasovali, takže můžeme hlasovat o návrhu paní Steinruka Haug 65.41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Myslím, že je to zamítnuté, ale ověříme si to. Takže ověření u 65.41 hlasujeme elektronicky za vyhlasování. 65-41 hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 pro, 5 proti, 2 se zdrželi, takže je to evidentně schváleno. Další pozměnce návrhy odpadají. Pozměnce návrh 65-14 zpravodaje o přípravných akcích Aktivní opatření pro zaměstnanost mládeže, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 65, 66 odpadá. A nyní pilotní projekt eh, o přidané hodnotě Evropského systému dávek nezaměstnanosti je 65, 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Poznacená návrh 65.16 připomínám, že koordinátor EPP byl pro, pro při schůzi koordinátorů, takže elektronicky o poznací nám 6516. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 18 pro, 17 proti, 11 se zdržel. Je to schváleno. 65 17. Pilotní projekt antidiskriminace. Jde o pozměňovací návrh zpravodaj jménem našeho výboru. Zpravodaj je samozřejmě pro, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 6518, eh, pilotní projekt eh, sociální označování. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 6540 eh, jde o přípravné akce sociální podnikání. Jde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 6519, poznací návrh týkající se globalizačního fondu, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 6520 a 6559 jsou identické, hlasujeme. Týká se to předvstupní pomoci, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 6521, poznací návrh Zpravodaje podpora sociální soudržnosti. A zmírnění nejhorších forem chudoby. Kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 65, 65 odpadá. Hlasujeme o 65.15. Zpravodaje pilotní projekt Podpora individuálního podnikání, kdo je pro, proti, držel se. Ověříme si to, je to snad schváleno. Zahajuji hlasování o pozměnce návrhu 6515. Končím hlasování. 22 pro, 14 proti, 11 se zdržel, takže je to schváleno. 65-43 odpadá, hlasujeme o návrhu 65-22 od CDFOPu, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 65-23 zpravodaje o Evropské nadaci pro vzdělání, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A 6524 zpravodaje o rezervě globalizačního fondu, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Takže máme číselné údaje za sebou a nyní se dostáváme k návrhu stanoviska. Odstavec 1, pozměňovací návrh eh, číslo 1, Frederika Dardena, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 1, pozměňovací návrh 2 stejného autora, pro, proti, přijato. Dále odstavec 2, eh, pozměňovací návrh 3 stejného autora, pro, proti, zdrželi se přijato, odstavec 3, pozměňovací návrh 4, Sary, Eseja, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pozměňovací návrh 5, Federika Dardena, pro, proti, zdrželi se přijato, odstavec 6, dvě dva body, dva pozměňovací návrhy. Eh, přijali jsme 65.15, tak to odpadá, dále odstavec 7, pozměňovací návrh 8, Frederika Dadena, Juty Steinruck, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, odstavec 8, pozměňovací návrh stejného autora, pro, proti, zdrželi se, přijato, odstavec 9, pozměňovací návrh 10 stejných autorů ve dvou částech, první část, bez, bez slova zranitelní, pro, proti, přijato, kdo chce ještě dodat slovo zranitelný, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto odstavec 10, pozměňující návrh 12, eh, více eh, prezidentky Nadi Hirš, pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto 11, Fila Beniona, pro, proti, zdrželi se, přijato. Promiňte, kdo je pro jedenáctku? Proti. Zdrželi se přijato. Eh, chci vám udělat radost, ale ne proti většině. A nyní elektronicky celé, celé stanovisko. Všichni odhlasovali, končíme hlasování. 33 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Přijato. Gratulujeme zpravodaji a jeho náhradnici. A dostáváme se k bodu 6. Toto je hlasování o stanovisku pro rozpočtový výbor o mobilizaci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jde o italský případ automobilového průmyslu Tomaso Automobily. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další italský případ, opět eh, Evropský fond přizpůsobení se globalizace, tentokrát z Lombardie pro proti, zdrželi se, přijato. Ne. Nyní program EU pro sociální změny a inovace. Ostatně to není správný název. Jde o závěrečnou dohodu s radou o zprávě, která už se nebude jmenovat psy, ale jak dobře víte, IZY. Naše zpravodajka byla Jutta Steinruck a já vám navrhuji, abychom hlasovali elektronicky, abychom souhlasili s tímto, s touto dohodou s eh, reprem. Všichni odhlasovali. Hlasování skončilo. 34 pro, 2 proti, jedno zdržení se hlasování, čili znovu gratuluji naší zpravodajce a celému vyjednavacímu týmu. Teď se dostáváme k bodu 9, kde bychom měli hlasovat návrh stanoviska paní, eh, zpracované paní Oymen Reuten pro právní záležitosti, zlepšení se okolo mezinárodní práva, pravidla o soudní příslušnosti vztahující se na zaměstnání. Jde o text, kde právní výbor, tam hovořila Evelyn Regner, naše kolegyně, a byla zpravodajkou, to byl příslušný výbor a po odstavci A Máte slovo, paní zpravodajko spreekner en ondergetekende dat die eigenlijk hetzelfde willen. Dat is de partij om die te versterken. Dat is één. We zijn het niet. Pani předsedkyně, hovoří se o tom, že se chce podpořit ta pozice sociálních eh, partnerů. Nicméně, co se týče toho odstavce 4, já si myslím, že ten je zcela zásadní. Uh, já jsem se opravdu snažila udělat vše pro to, abych vyšla vstříc všem, protože jsem si uvědomila, že ten pozměňovací návrh číslo 6 je něco, co bychom byli schopni podpořit. Ale poté mi bylo řečeno, že čtyřka vlastně je velmi důležitá. Dvě třetiny pozměňovacích návrhů paní Regner jsou návrh, které můžeme odsouhlasit. To znamená, že bychom mohli takto postupovat. Paní předsedkyně, odstavec číslo čtyři. O čem to vlastně všechno je? já si myslím, že vím, o co paní Regner jde. To znamená, jde o to, aby zodpovědnost přebírali jak zaměstnanci, tak zaměstnavatele. Nejde tedy o to, aby rozhodovali pouze zaměstnanci. Samozřejmě, že ta struktura je jiná v Německu, v Nizozemsku a v jiných státech, ale to je něco, co není výhodné pro zaměstnance. A já jsem o tom velmi dlouho debatovala s odborníky, protože samozřejmě jsme se rozhodli, že to budou ty soudy, které jsou zodpovědné za označování, které budou mít tu příslušnost. Děkuji. Ehm, Zaznamenávám, že Vzhledem k tomu, že eh, máme naši zpravodajku paní Owen Reuten, tak můžeme výjimečně zahájit diskuzi, ale vzhledem k tomu, o co jde, dám slovo socialistickému koordinátoru, který mě to požádal a eh, hlavně ten bod, kde paní Oymen Reuten eh, interpeluje paní Regnerovou, Evelyn Regner tady není, tak to bude těžké, abychom zareagovali na argumenty které byly předloženy. Každý má před sebou dokument, který byl rozdán, takže jde o pozměňovací návrh 9, návrh stanoviska týkající se odstavce 4. Text zpravodajky navrhuje poskytnout příslušnost dát možnost zaměstnancům se obrátit na zaměstnavatele na místě, kde jsou zaměstnaní. A paní Regnerová navrhuje, aby to bylo ve státě zaměstnance, čili tam, kde je tam, kde má své trvalé bydliště. Ještě někdo žádá o slovo? Takže můžeme přistoupit k hlasování. Pan Sarkas. Ano, paní předsedkyně konečné hlasování se bude hodně odvíjet od odpovědi paní Odmen Rojte v souvislosti s pozměňovacími návrhy 6, 7, 8 a dalšími, protože samozřejmě jde o rozumné eh, články, jde o to, aby vlastně zaměstnanec mohl v podstatě trvat na dodržování svých práv v různých eh, členských státech. To znamená, aby opravdu jeho práva byla respektována. To znamená, aby se mohl vrátit vlastně do země a tam bojovat za svá eh, práva. Tady to je ten pozměňovací návrh číslo 9, ale chci říci, že například i e, pozměňovací návrhy 6, 7, 8, tady jde o průmyslové obchodní e, vztahy a to jsou velmi důležité e, pozměňovací návrhy. A pokud nebudou přijaty, tak socialisté budou hlasovat proti. Madame moyman Paní Omen už není čas na to, abychom zahájili diskuze in, in, een, in een poging om uh, in elk geval met geven en nemen. Eh, pokus eh, o nějaké ústupky, abychom dospěli k nějakému výsledku. U pozměňovací návrhu 6 a 8 ty pozměňovací návrhy podpoříme, protože to jsou dobré pozměňovací návrhy. Pokud o pozměňovací návrh 9, ten nepodpoříme, protože expert, který jsem hovořila a který pracuje Eh, přeshraničním sektoru se domnívá, že ty věci by měly být vyřešeny jiným způsobem, ale to platí pouze pro pozměňovací návrh kde Hlasujeme. Po odstavci a pozměňovací návrh 1. Paní Evelyn Regner, paní Rapty. Zapněte, prosím. Ano. Znovu opakuje odstavec A, pozměňovací návrh 1, paní Regne, paní Rapte, přijato. Odstavec A, pozměňovací návrh 2, stejných autorů pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále odstavec A, pozměňovací návrh 3, stejných autorů plus Jutta Steinruck, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 1, Pozměňovací návrh 4, paní Regner a paní Rapty, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato dále pozměňovací eh, eh, pozměňovací návrh 6, odstavec 2, stejných autorů, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Odstavec 3, pozměňovací návrh 7, stejných autorů, plus Jutta Steinru, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Odstavec 3, od, pozměňující návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 4, pozměňující návrh 9, kdo je pro? Proti? A ověříme to elektronicky. Všichni hlasovali. Hlasování uzavřeno. 19 pro, 17 proti, jeden se zdržel hlasování, přijato celé stanovisko elektronicky, kde pro. Zahajujeme hlasování, omlouvám se. Všichni hlasovali, hlasování uzavřeno. 30 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Gratulujeme naší zpravodajce. Čili jsme ukončili hlasování. Máme trochu minut k dobru, ale to nám nebrání, abychom přistoupili k bodu 10, kde dávám slovo. Paní Edith Bauer. Ne, ne, ne, přehodili jsme to. Takže bod 12, jak už bylo řečeno, a dávám slovo paní Antigony Papadopoulou, která předloží svůj návrh stanoviska o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia výměny pobytu žáků, placené neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce O per Jde o návrh směrnice a jde o přepracované znění, kde Spravodajka navrhuje 77 pozměňovacích návrhů. Paní spravodajko, máte slovo. Mohu vás požádat, abyste si přestali říkat eh, soukromé věci? Děkuji. Paní Papodopoulou. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě, v první řadě bych ráda řekla, že opravdu vítám ty obecné cíle, které si stanovila komise které jsou Eh, zamířeny na podporu dalšího prohlubování sociálních, kulturních a hospodářských vztahů EU s třetími zeměmi. My chápeme, že tento návrh představuje, nebo by měl být směrnicí, která bude podporovat také směrnici týkající se e, studentů a výzkumníků. To znamená, že jde o to opravdu postavit se rizikum, které budou identifikovány v rámci obou směrnic. My chápeme, že takováto přepracovaná směrnice je velmi důležitá a i to z toho důvodu, že v tuto chvíli čelíme opravdu velkým hospodářským a demografickým výzvám. Pod potřebujeme tedy opravdu navýšit potenciál dobrých eh, kvalifikovaných pracovníků také ze třetích zemí. Potřebujeme také zajistit, aby opravdu ta situace byla pro tyto pracovníky co nejlepší ve všech zemích, jak hostitelských, eh, tak také zemí, ze kterých tyto, tyto pracovníci eh, pocházejí. Jde tedy také o to, abychom zajistili opravdu co nejlepší podmínky pro všechny pracovníky, studenty, žáky, neplacené stážisty a dobrovolníky. To znamená, znamená, že jde o to vytvořit dvě nové kategorie eh, občanů ze třetích eh, států. Eh, ob oper pracovníky a další. Protože tito pracovníci doposavat nejsou v podstatě žádným způsobem klasifikovány a velmi často čelí eh, vlastně eh, vykořišťování. To znamená, že jde hlavně o neplacené stážisty a oper pracovníky. Eh, já si myslím, že tyto obavy je třeba zohledňovat, je třeba ještě hlouběji zkloumat. Spravodaj chce, aby se i v souvislosti s velmi krátkými lhůtami pro tuto eh, zprávu eh, i z důvodu jaksi letních eh, dovolené, tady docházíme k takovým dilematům v podstatě. Ta přepracovaná směrnice nebyla vůbec konkrétní. Nehovoří, nehovoří se v ní ani také o žádném koherentním nástroji, který by zacílil na různé skupiny pracovníků, kteří přichází, přicházejí ze třetí zemí. To znamená, že ten úkol byl opravdu opravdu velmi komplikovaný. To znamená, že tady existuje opravdu velmi mnoho rozdílů mezi různými kategoriemi občanů přicházejících ze třetích zemí. A proto si myslíme, nebo myslíme si, že by bylo dobré, aby oper a neplacení stážisté a výzkumníci byli vyškrtnuti z této eh, směrnice a chtěli jsme, aby komise tyto kategorie začlenila do jiných směrnic nebo také hovíříme o možnosti změny přepracované směrnice, tak, abychom uzavřeli všechna vakua nebo všechny ty tuto chvíli ještě neuzavřené mezery, tak, abychom zajistili co nejvyšší harmonizaci se všemi směrnicemi, včetně tedy Blue Card, eh, jednotného povolení a tak dále, včetně tedy dalších pravidel, která platí pro sezónní pracovníky. My jsme se rozhodli pro druhou možnost. Nicméně chceme můžeme eh, eh, říci, že zcela jasně rozumíme cíly, eh, který se snaží všechno jak si zjednodušit a všechno zahrnout do jednoho jediného nástroje. Nicméně si myslíme, že po té, co jsme jaksi prostudovali návrh komise a z perspektivy zaměstnanosti, jsme si uvědomili, že ten návrh komise není dostatečně jasný a že je příliš obecný. A proto také dochází k tomu, že se v něm směšují různé pracovně právní e, vztahy, nezohledňují se tam pořádně ty neplacení stážisté, oper a výzkumníci. Proto jde hlavně o to, abychom posílili upravili pracovně právní vztahy a práva právě těchto skupin, abychom zajistili jejich sociální zabezpečení. A proto jsme předložili 77 pozměňovacích návrhů a v rámci nich tedy navrhujeme různé změny, které by posílily tu, ten, tuto směrnici. Specificky bychom v první řadě chceme podpořit a posílit pracovní trh, který bude lépe využívat potenciál pracovníků. Dále chceme zajistit rovné zacházení všech eh, kategorií pracovníků. Dále je třeba zajistit minimální standardy sociálního zabezpečení a minimální standardy pracovních podmínek pro všechny Jde také o to zlepšit podmínky pro krátkodobé eh, pracovníky. Dále jde o to zabývat se otázkami přístupu na pracovní trh pro rodinné příslušníky. Jde o prodlužování povolení pobytu pro eh, výzkumníky. Je třeba také samozřejmě zohledňovat princip subsidiarity. A ještě jednu věc. V souvislosti se současným stavem, stavem pracovních trhů v členském státu zpravodaj si není jistý, zdali eh, ty současné návrhy jsou v pořádku ve chvíli, kdy hovoříme o mandatorních, tedy povinných eh, podmínkách. Když si také uvědomíme, jak velké rozdíly existují mezi různými členskými státy Evropské unie. Navrhuji, aby opravdu byl zohledňovat princip subsidiarity subsidiarity. A celkově jsme tedy předložili 77 pozměňovacích návrhů a chci říci, že, bude, že budeme velmi rádi, pokud do 12. září obdržíme ještě jakékoliv další pozměňovací návrhy. Konečná lhuta je poté 18. září. stinové stinoví zpravodajové se samozřejmě setkají, aby se domluvili na tom, jakým způsobem budeme dále pokračovat v práci na této zprávě. Merci beaucoup. Dokrát euh, děkuji. Ještě někdo žádá o slovo? Děkuji, paní předsedkyně. I já bych ráda řekla, že celkově ten návrh komise je pozitivní, protože samozřejmě potřebujeme více školených eh, lidí. Co se týče pod, pod podpory jaksi mobility eh, studentů, tak si myslím, že to je v každém případě velmi dobré i pro rozvojové státy. Co se týče studentů a výzkumníků vědců, tady nevnímám jaksi žádné velké problémy, protože si myslím, že tento návrh zohledňuje již eh, aktuálně existující eh, směrnice. Je velmi důležité, aby v zemích, ve kterých existují lepší podmínky, tak tyto podmínky by měly být v každém případě zachovány. A proto já navrhnu, aby, byl vyškrtnut, aby byla vyškrtnuta poslední část eh, článku 4.1. Myslím si, že je velmi důležité, abychom tady opravdu udělali všechno pro to, abychom se vyhnuli z nevýhodnění. Co se týče eh, studentů a vědců, tady bychom neměli být příliš restriktivní. Co se týče vztahu eh, této směrnice k jiným směrnicím, jako například o jednotném povolení, tak tyto vztahy je třeba vyjasnit, protože tedy existuje tady potenciál problému, protože například eh, si představte, kdy existuje nějaký zaměstnanecký vztah mezi vědcem, výzkumníkem a institucí, ale tak tomu není vždy, protože například ten vědec nebo výzkumník může mít stipendium z jiného státu. Doposavat tomu bylo tak, že nějakým způsobem v rámci směrnice o jednotném povolení šlo nějakým způsobem jasně eh, stanovit pravidla sociálního zabezpečení. Nicméně teď v článku 21.1 se to v podstatě zakazuje. Nebylo by také možné nějakým způsobem omezovat rodinné příspěvky. To znamená, do jaké míry ten výzkumný eh, ústav je zodpovědný za sociální příspěvky, pokud tady neexistuje žádný zaměstnanecký vztah. Je členský stát od samého prvního dne zodpovědný za příspěvky na bydlení, anebo by si institut nebo ten ústav měl koupit koupit nějaké pojištění, pojištění eh, v případě úrazu a tak dále. Pokud ten člověk eh, přejde pracovat do dalšího třetího státu, tak kdo převezme zodpovědnost. To znamená, že samozřejmě jde o to, aby mobilita byla posílená. Nicméně třeba zajistit, aby ty postupy a procedury nebyly příliš eh, komplikované. Co se týče záruky pro mladé, jakým způsobem bude zohledňována? V některých členských státech jsou studia velmi drahá, v některých členských státech jsou skoro bezplatné opatrná. Já znám nejlépe finský systém, to znamená, že uvedu příklad z naší země, z, Něm, eh, z Finska. Jde o zemi, kde jsou jaksi velmi vysoké sociální příspěvky, které vycházejí jaksi z trvalého bydliště. Co se týče kategorie eh, stážistů, dobrovolníků a oper, pokud bychom, je, pokud bychom tady hovořili o pracovně právním vztahu, pokud by tady to chápali eh, z perspektivy eh, zákonodárců jako zaměstnance, tak by tady vznikla opravdu velmi velká eh, šedá zóna. A tady je to třeba opravdu ujasnit. Mohlo by dojít opravdu ke, ke zneužívání migrantů a k dumpingu eh, pracovních eh, nákladů. A tomu bychom se měli vyhnout. Zpravodaj tady předložil velmi mnoho pozměňovacích návrhů týkajících se oper pracovníků. A i když si myslím, že tady v této směrnice budeme mít také opery, eh, tak to v každém případě nebude hlavní cíl. Chce například eh, regulovat to, aby v rodině byl, bylo minimálně jedno dítě pod 18 let. Já si myslím, že tady už opravdu to trošičku přeháníme s tou eh, regulací. To znamená, že já opravdu se se těším na to, že ta spolupráce s paní, s paní Pravdojkou bude úplně, bude, bude velmi dobrá, stejně tak jako s ostatními stínovými zpravodaji, protože tady jde o to, aby nedocházelo ke zneužívání těchto nových kategorií, ale zároveň musíme samozřejmě zajistit co nejlepší ochranu pro všechny tyto lidi. Děkuji. Paní Benerabatu. Ano, Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že ta zpráva je nesmírně důležitá. Přímo souvisí s politikou sousedství, protože samozřejmě máme tu všechny ty třetí země, ale máme politiku sousedství, kterou jsme chtěli oživit, obnovit, zejména se zeměmi Jižního břehu Středozemí. A ta zpráva je velmi očekávaná. Umožní nám překonat archaické vidění, považující jich pouze za zdroj migračního toku, který zaplaví Evropu. A budeme moci skutečně dospět k vizi problému, o který nám jde, to je prostor pro mobilitu. Pokud jde o pracovné stážisty a dívky oper a dobrovolnictví, myslím, že je velmi důležité, abychom měli právní rámec, protože co se týče operky, tak to se týká spíše děvčat a je důležité, abychom umožnili eh, více dívkám mít zkušenost eh, oper. Máme poslankyni Evu Žoli, která přišla do Francie a seznámila se s Francií právě díky této zkušenosti. Je to zkušenost, která byla velmi významná pro řadu žen a je důležité, abychom měli právní rámec, který by umožnil mladým ženám takto mm, zažít tuto zkušenost. Pokud eh, jde o další věc, jsem členkou výboru pro kulturu a jde o určité pohrdání ze strany našich partnerů. Máme celou řadu programů Tempus Erasmus Mundus, kde členské státy nejsou konzistentní. Sešel jsem se s řadou partnerů, kteří se podíleli na programech jako je Tempus a účastníci, například turečtí eh, pracovníci z univerzit, se nemohli eh, nemohli je do Evropy, protože nedostali výzum. Měli bychom být konzistentní a mělo by to být systematické. Pokud eh, určitá osoba je součástí evropského programu, tak je skutečně důležité, aby automaticky taková osoba také dostala výzum a mohla vyměňovat zkušenosti se svými partnery v Evropě. Podobně, jak tomu bylo o partnerů z Jižní Evropy, aby mohli se podílet na tomto projektu. Je to klíčová věc. Je skutečně významné získat výzum, pokud se někdo podílí, účastní na evropském programu. Děkuji. Další žádosti o slovo nejsou, takže dám slovo komisi, pan Štetr. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Já si myslím, že tady v této zprávě se zdůrazňuje to, že existuje mnoho oblastí, kde existuje velká podpora pro tento návrh, hlavně co se týče těch různých faktorů, eh, které jsou v podstatě odůvodněním toho, proč vlastně tento návrh potřebujeme. My máme implementační zprávu, který se, která se týká vlastně té současné směrnice eh, o věcích a studentech a tady v podstatě je v tom prvním předpracování jde opravdu o to zlepšit ty slabé stránky toho současného návrhu. To znamená, že jde opravdu o to obecně zvýšit atraktivitu Evropské unie pro eh, pracovníky přicházející ze třetích zemí. Co se týče té skupiny studentů a vědců, výzkumníků, tak to je něco, co si myslím, že nikdo nespochybně. Co se týče těch eh, nových eh, skupin, to znamená placené stážisty a oper a dobrovolníky. Eh, tady samozřejmě potřebujeme ještě určité věci dopracovat a vyjasnit. Eh, my jsme vlastně eh, přidali různé nové prvky právě pro kategorii oper. Návrh komise chce, nebo hovořil vlastně o minimální úrovni harmonizace, nicméně my jsme již prokázali a vyjádřili naši otevřenost v souvislosti s prodloužením toho seznamu kritérií a pokud tedy tak spolu zákonodárci budou chtít, tak jsme připraveni se eh, s tím souhlasit. Co se týče eh, placených stážistů a potenciálně také jiných eh, skupin, tady dochází vlastně k harmonizaci toho, zdali tyto skupiny by měly být vnímány jako zaměstnanci činy. To znamená, je v tom původním návrhu bylo v podstatě neharmonizovat tyto otázky a nechat to na členských státech, aby se eh, rozhodli, zdali placený stážista by měl být vnímán jako pracovník, zaměstnanec nebo jako student, stážista. Ale to, o tom by opravdu měly rozhodovat členské státy. Co se týče mobility v rámci EU, tak tady ta ustanovení jsou velmi důležitá, protože jistě si, jste si vědomi toho, těch těch debat, které v tuto chvíli probíhají. A my se podíváme na to, jaká řešení, teda k jakým řešením eh, se během těchto jednání eh, dostaneme a zdali bychom tato řešení mohla, mohli v podstatě aplikovat i pro skupiny v rámci této směrnice. Dále se hovořilo o tom jednotném eh, povolení a směrnici, která ho upravuje. Jaký k tomu má komise přístup? Komise chce tento návrh zachovat tak, jak je a zavést výjimky pouze tam, kde je to opravdu nezbytně nutné. To je v podstatě ten postoj, který vyjadřuje komise ve svém návrhu. Co se týče eh, přístupu nebo zlepšení přístupu na pracovní trh pro, práv, pro absolventy, tak tady bych chtěl pouze zdůraznit, že jde o při, opravdu přístup ke, ke službám, které pomáhají hledat práci. Nejde o zjednodušení nebo o přístupu na pracovní eh, vstup nebo přímý vstup na pracovní trh. To znamená, že to je návrh, který eh, zajišťuje přístup ke službám, které pomáhají najít eh, pracovní místo. Samozřejmě, že jsme si vědomi těch výzev, kterým čelí eh, mnoho členských států v souvislosti s hospodářskou eh, a ekonomickou situací. Co se týče 79.5, které se, která se týká smlouvy o fungování Evropské unie, tady jde v podstatě o objem, o povolené objemy přijímaných občanů ze třetích států a tady opět se hovoří o v podstatě o těch eh, ustanoveních, která to regulují a my se nechceme v tuto chvíli nějakým způsobem od nich odchylovat. Měla by to být opravdu Evropská unie a eh, její členské státy, které budou rozhodovat o množství přijímaných pracovníků. Děkuji, paní. Paní zpravodajka. Děkuji, děkuji za všechny připomínky, které zde zazněly. Já bych tomu ráda také ještě něco eh, přidala. Stínový eh, zpravodaj za EPP, ano, říká také, že nám samozřejmě jde o to, abychom mohli pokračovat eh, v tomto dialogu a Vypadá to tedy, že ta definice studentů nebude představovat žádný velký problém. Nicméně ty další nové, eh, nově navrhované kategorie budou v ty dvě oblasti, kde asi ty, ty problémy budou větší, to znamená placení, neplacení stážisté a eh, oper. To znamená, že tady my představíme ještě další pozměňovací návrhy. Bylo řečeno, že v článku 21.1 Eh, dochází k zákazu eh, určitých eh, restrikcí, které se týkají hlavně příspěvku na bydlení a rodinných příslušníků. To jsou vlastně otázky, u kterých různé členské státy zastávají různý názor. To znamená, že jsem si jistá, že bude docházet k, k velmi intenzivní debatě, protože to, co je dobré pro švédské občany, nebude nutně fantastické pro občany Španělska nebo Kypru. To znamená, že určitě tady bude probíhat ještě další hloubkavá debata. Dále, kdo, je v podstatě, kdo bude zodpovědný za ty případy v oblastech, eh, v případech mobility, dále co se týče ta záruka, z té záruky eh, pro mládež a pojištění, tak to jsou samozřejmě důležité otázky. Co se týče eh, těch eh, rodinných příspěvků, tak to v podstatě já jsem se tady nesnažila o žádnou regulaci, protože to nespadá jak se do mých kompetencí. To je úkol eh, technokratů, aby to stanovali. To, ale pokud tady dojde k nějaké revizi, tak chci říct, že to bude muset být velmi konkrétně, velmi přesné, ale velmi limitované. Ale tady hovoříme o tolika změnách, že bez bez nějaké jaksi eh, právní regulace, bez eh, právního nařízení nebudeme vědět, jak se vlastně v těchto případech eh, chovat. To znamená, že já se velmi těším na tento dialog a další vyjednávání. Co se teď týče paní Atu a jejich obav. Ano, samozřejmě vím, vím, v čem vlastně spočívá evropská politika sousedství. Jde o to opravdu povzbudit a podpořit volný pohyb eh, občanů a jsem si jistá, že toto jistě pomůže jak občanům Evropské unie, tak také občanům ze třetích eh, států. Eh, co se týče těch tureckých víz, tak to je velmi politické téma, eh, o kterém jsme hovořili ve smíšeném eh, výboru Evropského parlamentu i s eh, Tureckem. Já jsem členem tohoto výboru a ono to funguje opravdu oběma směry, protože Turecko musí přijmout evropské aky opravdu v mnoha oblastech, pokud budou chtít, abychom my zareagovali tak, jak chtějí. To znamená, že já se tady tím nechci zabývat příliš dopodrobná, protože to je velmi politické obrovské citlivé téma, o kterém hovoříme v našem smíšeném výboru. Dále, co se týče volného pohybu a mobility, tak to je v každém případě eh, cíl jedna, nebo řekněme právo číslo jedna nás jako eh, občanů. A jako kyperská uprchlice v posledních desetiletích chci říci, že to je pro mě zcela zásadní. To znamená, e, já vlastně za, e, zažívám to, že vlastně mně je toto právo e, zamítáno. To znamená, že já si myslím, že pokud tady hovoříme o mobilitě a volném pohybu, tak by to mělo platit opravdu pro všechny a měli bychom za to eh, bojovat. A pokud budeme chtít víza pro Turecko, eh, tak dobrá, tak dobrá, tak řekněme ano, víza, ale ať oni neporušují práva v mé zemi. Děkuji. V každém případě připomínám, že nám to nepřísluší, protože vlastně máme vyjádřit své stanovisko eh, z našeho hlediska a nejde o hledisko Libe. Takže zahajujeme v angličtině pouze dobu na předkládání pozměňovacích návrhů s elektronickým podpisem nebo digitálním podpisem. Ne elektronicky, digitálně, to je rozdíl. Čili 12. září ve 12 hodin a budeme je zkoumat 18. kompromisy 25 v září a ve výbory odhlasujeme 26. A Libe se bude vyjadřovat 17. jako příslušný výbor. A pokračujeme s bodem 10. Dáváme slovo Edith Bauer, která předloží návrh zprávy opatření osvědčující výkon práv, které jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků. Nejde o text. kde se vyjadřovali se svými stanovisky výbory FEM a PETY. Paní Bauer, máte slovo. Thank you, madam Děkuji, paní předsedkyně. Opět hovoříme o mobilitě, ale tady výlučně pro občany EU, kteří se těší ze zásady volného pohybu a svobody pracovat v jiném členském státě. Jak už jsem řekla, jde o, jedna, o jednu ze základních zásad EU. A přesto pouze 3,1 pracovníků podle statistik z roku 2011 využívá tohoto práva. Eurobarometr ukazuje, že existuje vysoký podíl evropských občanů, kteří ukazují, že je příliš mnoho překážek pro to, aby mohli využít volného pohybu. A v této oblasti máme platné nařízení 492 a tento návrh směrnice se týká právě uplatňování tohoto nařízení. A samozřejmě hlavní otázka, která často zaznívá, je, proč potřebujeme směrnici proto, abychom prosadili nařízení, které by mělo být eh, uplatňováno bezprostředně. A v té oblasti volného pohybu mám pocit, a to je moje odpověď, a možná, že komise má trošku širší odpověď. Je tu několik možností, jak eh, prosadit a zakotvit některé klíčové eh, instituce pro pomoc osobám při nápravě situace, při poradenství v případech, eh, kdy je třeba tedy věci uvést do pořádku. A ta omezení plynou z nařízení a z obav přístupu k zaměstnání, sociálně výhody, přístup k odborné přípravě, členství v odborech, vzdělávání dětí. A je to nesmírně důležité protože je nutné zdůraznit, že kterýkoliv pozměňovací návrh může být tedy zapracován pouze v tomto kontextu. Hlavní změny, které jsme navrhovali v souvislosti s tímto návrhem, je působnost směrnice, která by měla být rozšířena na podmínky opětovného zaměstnání nezaměstnaných, tak jak je to v nařízení. Agentury určené členskými státy by mají poskytnout eh, pomoc zdarma. To se mi zdá jako velmi důležité. A změna názoru, pokud jde o síť orgánů pro rovnost, tak tato síť má poskytovat pomoc a rady zdarma. Členské státy mají vytvářet národní kontaktní místa a vytvořit evropskou síť národních kontaktních míst. Zejména, aby multilingualismus, mnohojazyčnost byly schudnější. A tam, kde více než jeden orgán je pověřen a předpokládám, že tomu tak bude, protože některé orgány tedy za to odpovídají, za tedy realizaci těchto opatření a tyto orgány by neměly být ve všech případech vybaveny pro poradenství a pomoc. Tedy v takovém případě je třeba koordinace a spolupráce a měla by být zajištěna. Informace, které jsou poskytovány, by měly být jasné, dostupné, aktuální a mnohojazyčné, včetně informací o dostupné právní pomoci a právních eh, právních prostředcích. A to se týká tedy i vlastních občanů členských států, kteří chtějí využívat eh, právo volného pohybu pro práci v jiném členském státě. Pokud je o vodní ustanovení, navrhujeme některé technické změny týkající se zejména využití stejných formulací, aby bylo jasné, že nehovolí, nehovoříme o migraci, ale o mobilitě pracujících uvnitř Evropské unie. Také navrhujeme křížový odkaz na definici evropského občanství a rodinných příslušníků. Máme celou řadu směrnic, které se týkají této oblasti a také doporučení, na které bych chtěla upozornit, týkající se kolektivních opravných prostředků. Mám pocit, že tady se jedná o doporučení, nejde o právní ustanovení, ale v, takové, v takových případech, v případech tedy využívání opravných prostředků, to může mít e, obrovský význam. Také navrhujeme doplnit odkaz na judikaturu Evropského soudního dvora, pokud jde o výjimky z článku 45 z Lisabonské smlouvy je důležité nezapomínat, že máme celou řadu rozhodnutí soudního dvora, která vysvětlují meze, které jsou předmětem těchto ustanovení. A prozatím máme pocit a máme také zkušenosti, že neexistuje dostatečné povědomí o tom, co způsobuje mm, příliš malé využití tohoto nařízení. A doporučujeme, aby ti úředníci, kteří odpovídají za naplňování nařízení, byli příslušně školeni. Pokud o pozemce návrh bych chtěla požádat vážené kolegy a kolegyně, aby měli na paměti, že je tu omezený prostor pro tuto směrnici. Děkuji. Děkuji, Ole Kristensen. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám také za toto vysvětlení, se kterým také souhlasím, protože samozřejmě volný pohyb a mobilita pracovníků je zcela zásadním stavebním kamenem Evropské unie. Jde tedy opravdu zajistit eh, o to, abychom zajistili možnost práce i studia eh, pro všechny ve všech členských zemích. Ale samozřejmě je třeba si uvědomit, že ta, ten svobodný pohyb a svobodná mobilita ne úplně vždy funguje. Je třeba si to opravdu přiznat, protože velmi často dochází k tomu, že nejsou chápána ta pravidla. Nikdo neví, jakým způsobem nebo jaká pravidla eh, a zákony platí právě pro mobilní pracovníky. Nejde o to, že by aby jaksi vždy mělo k, eh, docházet k nějakému eh, nesprávnému zacházení, i když k tomu velmi často dochází. Ale jde v podstatě o to, že eh, ta pravidla nejsou chápána a že opravdu bohužel velmi často dochází k diskriminaci občanů jiných členských států. To znamená, je třeba opravdu zajistit lepší pracovní podmínky pro pracovníky z cizích států, to znamená zajistit za A mobilitu, ale také za B to, aby v tom jiném členském státě mohli pracovat za důstojných pracovních podmínek. A to zajistíme nebo zaručíme pouze tehdy, pokud budeme vědět, jaká pravidla se vztahují na tyto pracovníky a zajistíme také vyšší informovanost těchto pracovníků, tak aby mohli svá práva hájit. Také je třeba je informovat o e, fungování odborových organizací v různých členských státech, také aby věděli, jakým způsobem chránit nebo bojovat za svá práva, jaká práva jsou v podstatě vlastně, e, nebo jak kdy dochází opravdu k porušování jejich práv, v jakých, případ, v jakých případech. Eh, je třeba také eh, zajistit, aby nedocházelo ke snížené konkurenceschopnosti těch podniků, která, které se snaží zajistit všem svým pracovníkům stejné pracovní podmínky. To znamená, že je třeba vycházet z těch správných předpokladů, je třeba opravdu podporovat eh, odborové organizace, které se snaží chránit a zlepšovat eh, pracovní podmínky všech svých eh, pracovníků. Eh, v této oblasti si myslím, že docházíme ke schodě. Například článek 4. Tady se hovoří pouze o právních postupech, to znamená jaksi spuštění nějakého právního postupu ve chvíli, kdy tak ten zaměstnanec bude chtít, ale takto tak to nefunguje eh, ve všech státech, protože ve mnoha státech proto existují, nebo zatím to účelem byly sepsány kolektivní dohody. To znamená, že to jsou ti sociální partneři, kteří se potom staví za ty jednotlivé eh, zaměstnance. To znamená, že samozřejmě ten zaměstnanec musí jaksi eh, to potvrdit, ale v tom sdělení se vůbec nehovoří o článku 4, tak abychom věděli opravdu, co to znamená v této oblasti nebo k čemu by to mělo vést. Myslím si, že je třeba opravdu více informovat také o alternativních způsobech řešení konfliktu, tak, aby tady nedocházelo eh, k nějakému zdvojování zodpovědnosti národností či příslušnosti, protože eh, máme tady už dobré fungující odborové organizace. A já si myslím, že eh, tady bude třeba opravdu trošičku ještě ten text eh, návrhu komise zlepšit. V některých článcích, například v článku 7, musíme ještě doplnit určité podrobnosti, protože se tady hovoří o těch národních kontaktních místech. Ale co to vlastně má znamenat? Kdo jsou kontaktní národní místa? Jakým způsobem se s nimi spojit. To znamená, že je třeba v první řadě vycházet z té sítě kontaktních míst, která v tuto chvíli již existují v této oblasti, tak, aby nedocházelo opravdu k nějakému eh, příliš častému, zd, častému zdvojování kompetencí či překrývání kompetencí. Děkuji. Děkuji, Felbignon. Ne, omlouvám se. Pan Dubaker, pak Pan Dobaker tedy. Ehm, no, děkuji, děkuji za zprávu, paní Bauer. Myslím, že tady řešíme eh, jedno ze základních práv Evropské unie. Takže bychom měli být obezřetní a měli bychom zajistit, že skutečně odstraníme zásadní překážky volnému pohybu lidí. A proto návrh Evropské komise je pozitivní, jde správným směrem a návrh zprávy také má zajímavé návrhy a podněty, které tady doplnění kolektivních opravných prostředků, to je věc, která může být zásadní. Ale myslím, že jsme zapomněli na jednu věc v této fázi a krize je stále zde. Neměli bychom se pouze soustředovat na práva pracovníků, ale měli bychom je opravdu rozšířit. A měli bychom se zabývat tím, co můžeme dělat pro mladé, abychom zajistili, že mohou využívat eh, své volné právo pohybu. Týká se to studentů, absolventů. I to bychom měli vzít v úvahu. A celkem za to je to dobrá zpráva a těším se na spolupráci se stinovými a zpravodají i zpravodaj na toto téma. Děkuji paní Cornelisen a paní Krivity. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, zpravodajce za kvalitní návrh. Myslím, že řada, řadu věcí můžeme podpořit. Samozřejmě tato směrnice je frustrující v tom, že vlastně nenabízí jedno jediné řešení proti vykořišťování a falešné nekalé soutěži, protože je stále možné vykořišťovat eh, agenturní vysílané pracovníky a bohužel nemůžeme rozšířit eh, neomezeně působnost. Ale minimálně je dobré, že alespoň něco se dělá v tom, že pracovníci mohou vykonávat Eh, svá práva. A správně bylo no, řečeno, že je nedostatek informací o právu vykonávat svá, eh, tedy o právu se domáhat eh, svého. A tady bychom chtěli právě tyto kroky podpořit, pokud je o mobilitu pracovníků. Jde informace jim musí být nabízena v jazyce, kterému rozumí. A orgány rovnosti mají posílenou úlohu v boji proti diskriminaci mobilních pracovníků, ale bude třeba, aby byly řádně vybaveni právě pro tyto další úkoly. Takže zřejmě v tomto směru nabídneme pozměňovací návrh. Další věc, pokusíme se zapracovat vzájemné uznávání, protože jedna z překážek výkonu volnosti pohybu je, že i když z právního hlediska členské státy musí uznávat eh, partnerství zákona v jiných státech, tak často tak eh, nečiní, prostě eh, už nemáte děti, nejste sezdáni, nejste manželé, pokud se dostanete do jiného státu. Kolektivní opravné prostředky, paní Bauer o tom hovořila, chtěla, je třeba to posílit a tady bychom doplnili, je pokud mobilní pracovník eh, tedy vyhraje svůj soudní spor, tak má nárok na očkodnění a zaměstnavatel je povinen tedy zaplatit a to se dnes často neděje. Děkuji. Děkuji. Paní Klivety a paní Jasnověcká. Madame la présidente, je, trouve que c'est... Ano, zdá se mi, paní předsedkyně, že nyní je vhodná chvíle pro analýzu tohoto tématu, protože i když se všichni shodnou že volný pohyb pracovníků v prostoru EU je zásadou, která je klíčová pro naši Unii. Tak před několika týdny významný ministr práce členského státu jednoduše požádal, aby se zavedl takzvaný oranžový kód na trhu práce, protože existují problémy s migranty a migrací, kteří přicházejí zejména z východu Evropy. Takže vítám myšlenku paní Bauer, která zdůrazňuje odlišování mezi migrací a mobilitou na trhu práce. Protože podle mého názoru jsou chvíle, kdy takovéto výzvy směřují proti evropským občanům, například Rumunům. Takže je důležité mít nový nástroj tam, kde práva pracovníků, kteří využívají mobilitu na trhu práce, byla ještě jednou zaručena a možná ještě rozšířena, protože to je náš cíl této věci. Paní Jazlověcká. Děkuji, paní předsedající. 3% oby... Eh, Děkuji, paní předsedkyně. 3 občanů Evropské unie jsou mobilními občany. To znamená, že využívají tento systém, který umožňuje mobilitu. Nicméně je třeba říci, že ten systém je velmi slabý a proto je to pouze tak eh, málo lidí. To znamená, že i v tom textu komise hovoří o různých problémech, které jsou v podstatě překážkou tohoto volného pobyku. To znamená, že se tady hovoří také o tom, že veřejné, že jak se národní. Eh, úřady v podstatě nerespektují všechna pravidla, která by měly respektovat, stejně tak, jako je nerespektují zaměstnavatele v členských státech. To znamená, že by bylo v první řadě velmi důležité, aby všechny členské státy eh, provedly a aplikovaly již v tuto chvíli existující eh, pravidla a zákony. To znamená, zlepšili také informovanost, zlepšili také eh, množství informací, které jsou eh, k dispozici online. To znamená také zajistit, aby opravdu všichni občané měli přístup eh, k informacím. To znamená, že pověřit opravdu konkrétní instituce, které budou zodpovědny za tuto informovanost, které budou mít k dispozici tyto informace, protože toto samozřejmě zjednoduší eh, rozhodování našich občanů, kteří se rozhodují, zdali tedy učiní ten krok a odjedou do jiného státu států či ne, protože tady hovoříme o problémech opravdu velmi i různého typu, protože tady nehovoříme pouze o problémech jednotlivých občanů, ale i o problémech, které to může představovat pro místní a národní úřady. Měli bychom být tedy velmi zodpovědní a velmi eh, spolehliví a pečliví, protože pokud odborníci hovoří, že mobilita by mohla být jedním z řešení, z řešeních, eh, z řešení eh, to, to současné krize, no tak bychom proto také měli něco udělat, aby se vyřešila.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 pohyb je samozřejmě princip, za kterým se musíme stát a to i přes překážky nebo problémy, které to způsobuje v různých členských státech, ve kterých eh, například jaksi populistická média v podstatě eh, vedou k tomu, že občané eh, jsou přesvědčeni o tom, že mobilita je v podstatě hrozbou. To znamená, že prostě místo toho, aby to bylo vnímáno jako něco, co může ještě zvýšit konkurenceschopnost, tak je to vnímáno eh, negativně. A já si myslím, že my musíme udělat vše pro to, abychom opravdu dokázali, že tady nejde eh, pouze o nějakou politiku, která nebude mít eh, v závěru žádný výsledek. Je třeba opravdu dokázat, že jde o věc, která zvýší eh, naše eh, ekonomické a hospodářské schopnosti a bude mít pozitivní hospodářské výsledky. To znamená, že tady si myslím, že musíme být opravdu zásadoví a musíme si stát za svým. Co se týče, já bych, mám, já bych tady měl ještě připomínku k tomu, co říkala kolegyně o rodinách. Tady je takový jeden konkrétní eh, otázka týkající se Schengenu a ne Schengenu, protože pro mobilní eh, pracovníky ze zóny, která nespadá do Schengenu, ale pracují v Schengenu, tak ve chvíli, kdy jejich ženy pochází ze třetích zemí, tak si musí neustále opakovaně žádat o nová šengenská víza, proto aby mohly být jaksi, eh, spol, aby mohly žít společně se svými partnery, kteří pracují eh, v šengenském prostoru a to je opravdu velmi eh, velký problém. Já znám velmi mnoho příležitostí, případů lidí, například Britů, kteří pracují v EU a jejich partneři nebo partnerky nejsou ze šengenského prostoru a způsobuje jim to opravdu velmi velké problémy, protože dostávají vždy velmi krátkodobá šengenská víza. E, já se dovedu představit, že to tak funguje i naopak, ale myslím si, že je to problém, před kterým bychom neměli zavírat oči. Merci. E, est-ce qu'il y a d'autres Děkuji. Někdo jiný? Ráda bych ještě připomenula, že jde o velice důležitý text, na kterém pracujeme před koncem legislativního období. Objevuje se v kontextu, každý má samozřejmě v hlavě, že otázka volného pohybu pracujících je jedním z pilířů uh, práv EU a že to je pilíř, na němž bychom měli dále budovat vnitřní trh. Já vás jenom upozorňuji na myšlenku, že Evropská unie prochází krizí a na periferii Evropské unie e, jsou velik, je veliká nezaměstnanost a že z periferie se lidé budou pohybovat směrem do středu Evropské unie, takže by se tady mohly vytvořit, vytvořit velká napětí a nesmíme míchat volný pohyb pracujících a masivní přesuny obyvatelstva eh, do centra z periferie. Včera jsem o tom hovořila s ministrem zdravotnictví z Litvy včetně těch periferních zemí, okrajových zemí, to vytváří generační problém, úniky mozku, schopnosti, je tady problém pro schopnost eh, inovace. Lidé, kteří jsou nuceni hledat práci eh, v centru, tak eh, tu šanci mít musí samozřejmě, protože tomu, oni mohou přinášet i technická vylepšení a to také tak, přináší text komisaře, ale představit si tento migrační pohyb jako makroekonomické vyrovnávání eh, v ekonomikách EU, to by byl obrovský omyl. Tak je dobré, když budeme eh, přinášet svou trošku do mlína pro dobré fungování vnitřního trhu, ale nemyslíme si, že by to mohlo být řešení problémů, které mohou být vyřešeny jinak. A teď použijí výraz, který často používám, Myslím si, že v EU je velice důležité právo, a to je volný pohyb pracujících, ale je tady stejně důležité právo, i když to není takto zapsáno do smluv, a to je právo na to, že bychom mohli žít, měli žít a pracovat ve své zemi. A to se týká těch, eh, kdo se v současné době nacházejí na okraji Evropské unie, na okrajových zemích. Eh, eh, to je takové ten technický moment eh, směrnice, ale povídá to obecné politice, kterou nesmíme zanedbávat. Slovo dám Gillian Moore za komisi a potom zpravodajka eh, dostane slovo znovu na závěr této diskuze. Thank you for giving me the floor. Um, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pokud bych mohla reagovat na ty otázky, které zde zazněly, to znamená proč je vlastně tento návrh komise tak eh, nezbytný. Hovořili, všichni již hovořili o volném pohybu eh, pracovníků jako zcela zásadním principu EU. A i přesto, že už platí eh, několik desetiletí, vidíme, že mobilita mezi členskými státy je velmi nízká. Někdo hovoří o 3%, někdo o 3,1% proč si komise myslí, že tento návrh je potřebný. Jedním z důvodů je opravdu podívat se na to, nebo udělat něco proti tomuto nízkému procentu mobilitu, mobility. Kromě toho my velmi často dostáváme stížnosti týkající se právě nedodržování pravidel volného eh, pohybu. Eh, máme také velmi mnoho důkazů o tom, že v řadě členských států eh, práva volného pohybu nejsou eh, přesně dodržována. Vidíme také, že velmi mnoho zaměstnavatelů si neuvědomuje, že imigrující pracovníci mají svá práva velmi často zaměstnanci nebo pracovníci, kteří hledají nové místo nebo někde pracují, nemají přístup k těm informacím, ke kterým by měli mít přístup. Eh, kromě toho, například eh, vy jistě znáte Europe Advice, což je v podstatě jeden z hlavních eh, zdrojů informací a my, pouze v minulém roce Europe Advice obdržel více jak 10 tisíc požadavků o informace, protože tedy Eh, tady dochází jaksi k uplatňování práv v rámci národního kontextu a proto je třeba zajistit lepší eh, aplikaci provádění v rámci národního kontextu. To znamená, že jde o to vytvořit nějaký orgán, který bude pomáhat eh, občanům v tomto jejich eh, vlastním národním eh, kontextu, pokud by tedy mělo dojít, nebo pokud by došlo k nějakému právnímu konfliktu, tak je třeba zajistit, aby tito lidé, kteří, kteří jsou aktéry takovýchto konfliktů, měli přístup k právě právní pomoci. Zazněla zde jedna otázka, která se týká týkala článku 4. Vlastně o čem je článek 4 tohoto návrhu? Tady jde v podstatě o tu myšlenku, kterou jsem již vyjádřila. To znamená, že pokud pracovník nebo člověk hledající práci má nějaký eh, problém nebo chce jak si vyřešit nějaký svůj eh, problém před soudem, tak jde o to zajistit těmto lidem eh, právní pomoc. To znamená, že tady jde o asistenci, o podporu v právních eh, v právních případech. To znamená, je to standardní pravidlo, které se netýká pouze eh, této směrnice, jde i o nástroj, který se používá pro různé směrnice, včetně tedy genderové směrnice. To znamená, že jde o to opravdu pomoci lidem, kteří se chtějí domoci svých práv před eh, svými soudy. Dále zde zazněl další bod, který se týkal toho, že mladí lidé a absolventi by měli mít také možnost eh, eh, chránit a uplatňovat svá práva. To je v podstatě součástí Eh, článku 45 eh, smlouvy a hlavně eh, nařízení 492 v podstatě má za cíl zajistit dodržování práv těchto skupin. A teď ještě několik eh, krátkých připomínek eh, v souvislosti s těmi pozměňovacími návrhy, které byly předloženy. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 1, tak tady chci velmi krátce zopakovat v podstatě určitou obavu, kterou vyjádřila komise již eh, tento týden. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 1, tady hovoříme o definici rodinných příslušníků A tady jde v podstatě o e, definici, která se vztahuje také ke směrnici 2004-38. E, existuje tady obava toho, že by vlastně nebyly tímto pokryty, pokrytě rodinní příslušnice, takže jde o e, na nařízení 2004 37 či 38. To znamená, že pokud lidé, jak si žijí ve svém členském eh, státu a eh, jezdí za prací někam jinam, tak tady vlastně hovořím právě o té šedé zóně, která vzniká u nařízení 2438. To znamená, že my vlastně chceme nějakým způsobem tuto šedou zónu um, jak si zničit, aby už to bylo jasné. Dále chci říci, cílem návrhu komise je zajistit asistenci pro všechny migrující pracovníky ve chvíli, kdy si stěžují nebo chtějí vyřešit svůj problém. Takže tady se opět dostáváme eh, k článku 4, o kterém jsem hovořila, vlastně pomoc při eh, v, eh, v, v, v soudních řízeních. Dále, co se týče eh, změn eh, nebo transformace z migrujícího eh, k mobilnímu pracovníku, pracovníka. To znamená, chci říci, i u nás naši právníci, lingvisté říkají, že v rámci volného pohybu článku 45 je lepší používat termín migrující pracovník, který se objevuje i ve směrnici, to znamená ne mobilní pracovník. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 12, o co tady jde? Tady se mění volný pohyb na volný pohyb pracovníků. Tady máme úvodní ustanovení 26, které se vztahuje na článek 8, druhý pododstavec. A co tady v tomto eh, pododstavci máme? Tady máme v podstatě takové jaksi úvodní ustanovení pro členské státy, které zřizují orgány, které se snaží těmto pracovníkům pomoct. To znamená, že tady jde o možnost rozšířit eh, kompetence tohoto orgánu tak, aby se vztahovaly také obecněji na otázky týkající se eh, pracovníků. Takže úvodní ustanovení 26, tady hovoříme právě pouze o volném pohybu. A moje poslední připomínka se týká pozměňovací návrhu číslo 14, který se týká článku 4 tohoto eh, návrhu. Jak už jsem říkala, návrh komise v článku 14 v podstatě pouze reprodukuje takovou, takovou tu standardní formulo, formulaci, kterou máme ve směrnici eh, antidiskriminační a genderové směrnici. To znamená, že my jsme si nebyli úplně zcela jistí, zdali nějaké změní, pozměnění formulace by eh, přineslo nějakou další eh, přidanou hodnotu. To znamená, že to je opravdu reprodukce eh, tohoto standardu z již existujících evropských směrnic. Paní zpravodajka. Thank you so much. Děkuji. Děkuji za všechny připomínky. Děkuji za vyjádření komise. Ano, můžeme vzít v řadu věcí, ale třeba mít na paměti, že tato směrnice by se měla týkat boje s diskriminací na základě občanství. Na základě občanství. Eh, s tím, že existují eh, další protidiskriminační nástroje v Evropské unii. Některé otázky Eh, pane, paní Cornelisen jsou pokryty jinými protidiskriminačními směrnicemi a tady se to týká pouze nařízení, které vyplývá z občanství a ne z jiných institutů. Pokud je o další šengenské a nešengenské občany. To je velmi zajímavé. Působnost je skutečně omezena, ale stojí za to se pokusit nalézt určité řešení. Když se dostanu k vyjádření a komentářům Evropské komise, ano, my jsme to také zvažovali, hodně jsme o tom hovořili využít eh, mobilní pracovníky nebo migrující pracovníky, migranty. A vzhledem k obrovsky široké náplni týkající se migrace v parlamentu a slyšet tento komentář zvenčí je někdy zavádějící, protože někdo si myslí, že to souvisí s eh, migrací z třetích zemí. A já jsem si jistá, že nalezneme určité řešení, které dá jasně najevo, že jde o migraci uvnitř EU. Pokud jde o kolektivní opravné prostředky oproti tomu, co řekl pan Kristensen. Měli bychom o tom mluvit, já jsem připravena k jakémukoliv pozitivnímu řešení. Pokud eh, zazní toto doporučení, tak eh, je dobré mít na zřeteli, že taková možnost, takové doporučení komise bylo vydáno. Pokud jde o pracovníky přeshraniční, tak i tady můžeme eh, znovu promyslet co bychom mohli nalézt, abychom někoho nevylučovali. A vrátím se k, k tomu, co řekla paní předsedkyně. Ano, někdy je to dilema. Nemůže být eh, cílem vysílat miliony lidí a zničit eh, členské státy, regiony, přírodní kulturu. Podobně a měli bychom mít eh, na paměti, že to není tak jednoduché. Pokud je o problémy v Rumunsku, tisíce, ne stovky tisíc opuštěných dětí. Takže to není jednoduchá otázka. Na druhé straně tato směrnice se týká volného pohybu, svobody, překonání překo, překážek, A na žádný pád by neměla nutit někoho, aby opustil svou zemi. Ta základní myšlenka je mít možnost nalézt eh, kvalitní, důstojný život ve vlastní zemi. Ale zdá se mi, že bychom skutečně měli mít na paměti, že to není tak jednoduché. Je to složitá věc a díky tomuto návrhu směrnice se snažíme, tedy je naším úkolem, odstraňovat eh, překážky. Nic víc. Děkuji mnohokrát. Lhuta pro pozměňovací návrhy běží do 10. září 12 hodin, budeme to projednávat 17. září, kompromisní návrhy 5. listopadu a návazně budeme hlasovat. A snad to ještě uzavřeme za litevského předsednictví. Není to však jisté. A nyní se dostáváme k bodu 11. Pan Kaza představí návrh stanoviska pro výbor IMCO, Evropský akční plán pro malobchod, ku prospěchu všem. Jde o zprávu z vlastní iniciativy výboru IMKO. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji. Lépe, integrovaná, lépe integrovaný malobchod v EU by měl zvýšit efektivitu a umocnit konkurenceschopnost. Malobchod představuje 15 zaměstnanosti v EU. Týká se to zejména mladých lidí. 29 podniků v EU působí v této oblasti a zejména se jedná o malé a střední podniky. Toto stanovisko volá po rostoucí podpoře pro novátorské malé a střední podniky které řeší nové potřeby na trhu a poskytují aktivity, které jsou přátelské k životnímu prostředí. To se může dít skrze eh, digitálního jednotného trhu, zejména pokud jde o drobný malobchod, kteří většinou nejsou schopni se vyrovnávat s měnícími se technologie. Existují možnosti jak vyřešit propast mezi požadavky malobchodu a nedostatkem kvalifikace zaměstnanců. A může to zvýšit zaměstnatelnost všech pracovníků a osob se zvláštními potřebami. Stanovisko doporučuje posílené využívání stávajících nástrojů na úrovni EU na podporu strukturovaných partnerství mezi poskytovateli dovedností a podniky, včetně aliancí pro dovednosti v rámci odvětví a programu Erasmus pro všechny, a také vytváření partnerství mezi školami a podniky. Dále otázka e, práce na černo vyvolává velká rizika. Ty lidé jsou vyloučeni z, se sociální a zdravotní ochrany. A pro boj s prací na černo musíme aktivně využívat sociální a pracovně právní legislativu. A já vyzýváme k dialogu s příslušnými zástupci sektoru malou obchodu a těším se na spolupráci s kolegy v následujících týdnech, abychom zdokonali můj návrh. Děkuji. Alejandro Serkas a potom Phil Benion. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče této zprávy a tohoto tématu, tak jde opravdu o velmi důležitou záležitost, protože má dopady na opravdu velmi mnoho podniků. Dalším zodpovědným bude pan Kočelino, který v tuto chvíli zde nemůže být, ale nechal mi tady eh, své poznámky. V rámci níž říká, že chce spolupracovat a souhlasí se spoluprací s panem Kasou. Nicméně si myslíme, že tady ještě trošičku chybí, chybí jednost celého eh, textu v souvislosti i s těmi problémy, kterým čelí toto odvětví, protože tady existuje samozřejmě strukturální problémy, ale kromě toho tady hovoříme o spoustě dalších problémů, které vycházejí ze současné hospodářské krize. To samozřejmě způsobuje velké těžkosti všem, ne pouze zaměstnancům, ale také samotným podnikům. Ehm, maloobchodníci mají problém, musí se přizpůsobit opravdu velmi těžké a tvrdé restrukturalizaci. To znamená, že se mění vše, včetně pracovních podmínek. To má opravdu velmi dalekosáhlé dopady na společenskou strukturu měst. Dochází eh, k tomu, že v podstatě se mění i podoba samotných eh, měst vidíme, že vlastně všechno přebírají a e, vlastně kontrolu nad vším přebírají pouze obrovské podniky, které v podstatě nutí všechny e, menší obchodníky z center měst Eh, přestěhovat se nebo, vlast, nebo v podstatě skončit svůj, eh, podně, své podnikání. To znamená, že dochází opravdu k velkým nerovnostem, hlavně mezi tedy malými a středními podniky a velkými podniky. To samozřejmě má velký dopad také na eh, pracovně právní vztahy a pracovní podmínky. To znamená, že lidé nebo tisíce a tisíce lidí jsou nuceni pracovat i v neděli, čímž trpí samozřejmě i jejich rodiny rodinný eh, život a já si myslím, že tady bychom to opravdu měli využít tu možnost, abychom vyjádřili, že to má velký, velký, velký dopad ne pouze na podniky, průmysl jako takový, ale na jednotlivé lidi, jejich rodinný život, eh, jejich život jako takový a to všechno jde samozřejmě rukou v ruce eh, s produktivitou tak dále. Ale toto všechno jsou v podstatě pouze nástroje, nástroje pro zlepšování eh, životního standardu lidí, ale v tuto chvíli vidíme, že situace je naprosto opačná. Lidé se stali nástrojem eh, užitku, podniků a průmyslu. To znamená, že potřebujeme si nastolit situaci, ve které jsou respektována eh, sociální práva pracovníků a kde dochází opravdu k podpoře konkurence, která zohledňuje nevyváženosti. Trh není, eh, není eh, receptem na všechno, není všemocný, není eh, všemohoucí a vševědoucí. Je třeba si uvědomit, že trh má velmi mnoho problémů, kromě toho nezohledňuje již po velmi dlouhou dobu spoustu velmi důležitých věcí, to znamená, že dochází pouze vlastně ke zlepšování situace těch nejbohatších a i proto si myslím, eh, pane Kaso, že tady ještě musíme v podstatě i za nás, za náš výbor dát výboru IMKO trošičku další a jiné podněty, které nebyly zohledněny v tomto textu a těším se na naši společnou spolupráci. Děkuji mnohokrát. Ehm, <coughs> uh, uh, Děkuji. Já tady zastupuji pana Kreutzmana, protože musí být dnes v jiném výboru. To znamená, že budu pouze číst jeho poznámky. On si myslím že tento akční plán eh, společně se eh, zelenou knihou týkající se dodavatelského řetězce jsou opravdu tím nezbytným krokem správným směrem. Myslí si, že jde opravdu o iniciativu, která je velmi důležitá i v souvislosti se současnou hospodářskou eh, situací. Tento obchod vlastně reprezentuje 11 HDP a ještě daleko více procent pracovních pracovních míst. To znamená, jde tady o velmi důležité aktéry pro náš jednotný trh. Nicméně toto odvětví eh, bylo velmi zásadně postiženo eh, hospodářskou krizí, protože hovoříme tady o většině lidí, kteří patří do menších a středním eh, podnikům Pan Krocman děkuje panu Kasovi za návrh této zprávy. Myslí si, že jde opravdu o zprávu, která se ubírá tím správným směrem. Nicméně je třeba se opravdu posvítit, posvítit na neformální ekonomiku a je třeba se opravdu více podívat na potřeby tohoto odvětví. Co se týče bodu 4, pan Krocman, si myslí, že je třeba opravdu specifikovat eh, podporu a podporu hlavně inovativním podnikům. Pan Pan Kreutzmann také navrhuje další bod, který se bude týkat maloobchodníků v městských centrech, hlavně v menších městech nebo na venkově. Tyto, tyto obchody nebo v podstatě tyto podniky nejsou pouze, jak si ne, neplní pouze obchodní cíl, ale jsou to také místa setkávání lidí, to znamená, že mají společenskou funkci. Děkuji, jestli ještě někdo si přeje požádat o slovo, není tomu tak slovo má komise, chceli se ujmout slova. Oui, thank you. Ano. Já budu velmi stručná za komisi. Chci pouze podotknout, že obchod je samozřejmě velmi důležitým odvětvím pro evropskou ekonomiku, ale hlavně jde o odvětví, které vytváří velmi mnoho pracovních míst. To znamená, že je to velmi důležité odvětví. A celý ten plán, který byl navržen komisí, včetně mnohých eh, iniciativ a aktivit, by měl být opravdu zohledňovat tento plán se snaží zabývat se opravdu těmi klíčovými eh, prvky pro všechny, pro všechny, to znamená jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, tak spotřebitele. To znamená, že tady jde opravdu o to stanovit zcela jasné a velmi specifické, konkrétní e, plány, které by měly pomoci všem e, těmto aktérům, to znamená jak zaměstnancům, zaměstnancům, tak e, spotřebitelům. Také se hovořilo v podstatě o obchodní komoře, to zmínil i pan Kasa. Tady došlo v podstatě k vypracování již první zprávy v červenci. Ten toto gremium bude eh, dále pokračovat a spolupracujeme samozřejmě se zástupci i dalších eh, oblastí. To znamená, že nám jde o to, aby tento eh, plán byl opravdu co nejspecifičtější a aby byl co nejlépe prováděn. Samozřejmě, že jde tady o pracovní místa, to už bylo řečeno, jde ale také o malé a střední podniky, to zde také zaznělo protože většina podniků v, této, v tomto odvětví, odvětví jsou malé a střední podniky. To znamená, že většina eh, těch eh, aktivit a iniciativ se týká malých a středních eh, podniků. To znamená, že to bude opravdu zcela jaksi um, specificky zohledňováno. Děkuji, paní zpravodajko. Pan zpravodaj. Um, ano, děkuji. Děkuji všem, kteří se vyjádřili v rámci této debaty. Samozřejmě, že ekonomická krize, které čelíme, eh, způsobila také společenskou a sociální krizi v mnohých eh, oblastech a proto musíme udělat vše, co je v našich silách proto aby pracovní podmínky byly zlepšeny. A je velmi důležité také podporovat malé a střední podniky, které také trpí důsledky eh, tohoto hospodářského poklesu. Eh, co se týče těch návrhů, které zde zazněly, včetně tedy toho návrhu, který se týká starších lidí nebo pracovníků, kteří pracují v obchodních eh, centrech. Samozřejmě, samozřejmě, že se na tyto záležitosti podívám v následujících dnech a měsících a velmi se těším na naši eh, společnou spolupráci a jsem si jistý, že ten, ta konečná zpráva bude velmi dobrá. Děkuji. Děkuji, takže eh, digitální podpis pozměňovacích návrhů, eh, které budou předloženy 10. 9. ve 12 hodin. 10. 10. září. Ano, ve všech jazycích. Proskoumáme 25, a budeme hlasovat 17. října, stejně tak jako proskoumání kompromisních návrhů a 5. listopadu eh, výbor na Teď se dostáváme k 13. na pořadu jednání. Slovo má kolegyně Veronika Lope Fontani, abychom se podívali na 88 podňacích návrhů k jejímu návrhu stanoviska k Evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik provádění priorit rok 2013. Paní navrhovatelko, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Ano, ano, obdržela jsem 8 a 80 pozměňovacích návrhů, které jistě nám umožní vypracovat stanovisko, které bude ještě důležitější. Všichni kolegové vědí, že u eh, tohoto typu dokumentů velkým problémem je vždy, jak si ten mandát, nebo řekněme, jak si ta snaha harmonizovat a zapracovat do eh, stanoviska vše, co člověk chce. Doufáme, že nicméně tyto pozměňovací návrhy rozšíří náš návrh a také dají našemu návrhu přidanou hodnotu předtím, než ho představíme ekonu. Nicméně já bych zde zdůraznila několik velmi zásadních prvků, které chci, aby se staly součástí eh, eh, stanoviska. Strategie 2020. Eh, tady jsme obdrželi několik pozměňovacích návrhů, skoro všechny od stejné kolegie, kolegyně, která nechce, abychom zapomínali na cíle stanovené ve strategii 2020. Tak s tím naprosto souhlasím. Hovoří se tady o zaměstnanosti mladých. Samozřejmě je to priorita pro nás a bude, jestli ji zapracujeme do našeho návrhu. Dále zde máme další pozměňovací návrh, který se týká překážek eh, v oblasti volného pohybu eh, pracovníků. Je to od paní Visky a určitě budeme eh, s tento návrh zapracovávat do našeho návrhu. Další pozměňovací návrhy hovoří o eh, redukci vlastně překážek nebo tlaku na na pracovní trh. V podstatě tady jde v podstatě o, cíly, o cíl vytvoření, který spočívá vlastně ve vytváření nových eh, pracovních míst. Já s tím samozřejmě souhlasím. Nicméně eh, nevím, jakým způsobem chce tady člověk, bychom mohli jaksi více konkretizovat eh, redukt, jaksi jakým způsobem by mělo docházet k této kompenzaci nebo eh, k řešení problémů, které vznikly na základě redukce pracovních míst, ale v každém případě si myslím, že by tady jistě eh, stálo za to hovořit o environmentální dani v případě, že by to bylo vhodné. Hovoří se zde také o flexibilitě a bezpečnosti u eh, pracovních pracovních eh, reform. Eh, pracovní reformy by měly být dostatečně flexibilní na to, aby zajistily konkurenceschopnost. Nicméně bez pochyby je třeba si uvědomit, že ten, toto kritérium flexibility musí být v souladu eh, s principy sociální ekonomiky trhu. To znamená, je třeba také samozřejmě zároveň zajišťovat velmi vysoké sociální eh, standardy a sociální ochranu. Samozřejmě ano, co se týče eh, pozměňovacího návrhu, které se týká zeleného odvětví a nových pracovních míst, které může vytvářet, tak s tím já naprosto souhlasím. Ano, je to velmi důležité a je třeba investovat do schopností a dovedností pracovníků v tomto odvětví. Dále je zde několik dalších eh, prvků, eh, nebudu u nich zacházet do podrobností, nicméně myslím si, že je zde několik prvků, které můžeme eh, hned okamžitě přijmout a některé další budou součástí kompromisních pozměňovacích návrhů a jsou to věci, které se týkají nutnosti podpory eh, práce, e, snížení e, chudoby, e, podpory rovnosti pohlaví a nebo zlepšit situaci také samostatně výdělečných osob a tak dále. To znamená, že to jsou všechno věci, které už jsou částečně součástí návrhu. Hovoří se zde také o dlouhodobé nezaměstnanosti. Samozřejmě já podporuji toto, protože hovoříme velmi velmi mnoho o nezaměstnanosti mladých, ale bez pochyby dlouhodobá nezaměstnanost musí být součástí návrhu. Poté zde máme několik dalších prvků, u kterých nemám stoprocentně eh, jasno v tom, zdali jde o, zdali to spadá do naší kompetence nebo jde o pravomoc eh, výboru ekonu. Ale samozřejmě, že sekretariát také ještě trošičku vymezí ty pozměňovací návrhy, to znamená, že určí, zdali jde o pozměňovací návrhy, u níž máme eh, příslušné pravomoce, nebo jde spíše eh, o záležitosti ekonu. Co se týče minimální mzdy, Hovoříme tady o minimální mzdě. Myslím si, že je velmi důležité a nutné, abychom si to tady trošičku ujasnili. Co vlastně chceme? Mm, o co nám jde u minimální mzdy? Ale možná, že v tuto chvíli nejsme v té správné chvíli, abychom hovořili o minimální mzdě v rámci tohoto stanoviska. Nicméně samozřejmě nejsme eh, proti. Co se týče Euresu, i když v tuto chvíli mám na mysli jak si eh, kolegu Serchia Gutierreze, hovoří se tady o notnosti posílení sítě EURES, tak tady s ním souhlasím samozřejmě, nicméně mám určité pochybnosti, zdali, je, zdali by tato síť měla být v podstatě takovým mediačním nástrojem mezi členskými státy. Dále se zde hovoří o mladých a mobilitě. Tady ano, existuje velká debata o migraci mladých lidí. Na jednu stranu se hovoří o tom, že mladí lidé, kteří vlastně migrují do jiných zemí, představují také určitý problém. To znamená, že v některých eh, zemích, jako například v té mé, jak, to znamená, v některých zemích eh, to opravdu vede k tomu, že se eh, zásadně zhorší eh, hospodářská situace těchto zemí. Samozřejmě v některých jiných státech to má zase eh, opačný důsledek, ale je jasné, že mladí lidé musí pracovat, to znamená, že pokud ve své zemi práce nenajdou, no tak v podstatě prostě jsou nuceni vyjet za prací do jiného státu. Dále se zde hovoří o tom automatickém stabilizátoru, což je v podstatě pozměňovací návrh naší paní předsedkyně a pana Serchia Gutierreze. Jsou tady dva pozměňovací návrhy, které vyžadují, aby komise připravila připravila zelenou knihu o dotacích pro zaměstnanost pro všechny eh, regiony, která by v podstatě nějakým způsobem fungovala jako automatický stabilizátor. Myslím si, že to je určitě zajímavá myšlenka, ale myslím si, že je to v každém případě něco, o čem bychom museli nebo měli debatovat ještě daleko více eh, do podrobna. Těžké těžko jako, můžeme v tuto chvíli říci, že bychom byli proti samozřejmě. A již dnes odpoledne chci říci, se setkají stínoví e, zpravodajové, e, také členové e, tohoto výboru obdrží určité kompromisní návrhy a já už jsem také stanovila návrhy nebo připravila návrhy určitých dat, kdybychom mohli pokračovat o vyjednávání o tomto návrhu. Děkuji. Merci, madame la Děkuji, paní zpravodajko. Pan Gutierrez Priato a pak paní Marke. Sí. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že chvíle, ve které hovoříme o této zprávě, je velmi důležitá, protože i celá ta rozprava je velmi důležitá, ale je třeba uvědomit si celý ten eh, kontext. Eh, je třeba se podívat tedy na ten kontext, ale také na zprávu, eh, zprávu. V první řadě musím zmínit dvě zcela zásadní zklamání. První se týká postupu, to znamená demokratického postupu, v rámci něhož v podstatě vyžadujeme, tedy i náš výbor, demokratický postup ale my v tuto chvíli nemůžeme nezohlednit to, že tuto chvíli hovoříme o důležitosti reformy ve chvíli, kdy už na národní úrovni eh, eh, reformní plány jsou přijaty nebo budou přijaty ještě dříve, než my eh, budeme schopni naší zprávu přijmout, což je jak se zcela jasný nedostatek demokracie. A dále poté je třeba podívat se také na to, co se odehrává v našich národních parlamentech, protože vidíme ve většině parlamentů v našich státech dochází dochází eh, nebo došlo jaksi k oslabení eh, mimo jiné také socialistických eh, frakcí v parlamentech a to také vede vlastně k oslabení při prosazování právě takovýchto zásadních věcí jako těch věcí, o kterých tady hovoříme. Co se týče těch e, politik v rámci národních reformních plánů, tak vidíme v podstatě takovou určitou latentní věc. První zklamání. Evropská komise vůbec nezohlednila eh, zprávu, kterou vypracoval Evropský parlament. A to v první tři, v řadě je třeba skritizovat a poté opravit. Zklamání, protože ano, došlo tady k malé změně, co se týče těch úsporných eh, programů. Je pravda, že některým členským státům byla poskytnuta trošičku větší míra flexibility, ale v podstatě eh, přišli jsme od té eh, jaksi možnosti trošičku větší redukce k vyššímu tlaku, který je vyvíjen na naše sociální programy. Například co se týče pracovních reform a důchodového toho systému. Tak tady si myslím, že ten důsledek byl zcela jasný v mnohých eh, státech. To znamená, že eh, došlo k tomu, že ve většině členských států v podstatě v podstatě není vůbec eh, respektován sociální dialog a zásadní demokratické principy. To znamená, že toto všechno vlastně vede k tomu, že různé parlamentní skupiny v této zprávě vyjádřily nebo představily různé pozměňovací návrhy, které to všechno měly zjednodušit. Hlavně co se týče změny ekonomické strategie, která má co dočinit s tím, co už jsme, o čem jsme hovořili v únoru. Nicméně je třeba tady vyjádřit zcela zásadní eh, obavy, které se týkají eh, zaměstnanosti. Ano, ano, hovoří se samozřejmě o nových politikách, ale je třeba si uvědomit, že ty tyto politiky se nesmí soustředit pouze na vytváření nových pracovních míst, ale musí zároveň zohledňovat určité minimální standardy, včetně těch sociálních eh, standardů. A nemůžeme v podstatě eh, využívat eh, hospodářskou krizi jako výmluvu. Kromě toho existuje tady další obava. Ta obava se netýká pouze těch mladých nezaměstnaných, ale také dlouhodobých nezaměstnaných, protože ty dopady hospodářské krize To znamená, že vlastně všechny, všechny ty dopady se eh, propojují, eh, kombinují a eh, to všechno vede k navyšování dlouhodobě nezaměstnaných. A toto je opravdu velmi velký problém. Existuje velká schoda mezi několika politickými eh, stranami, které se snaží nějakým způsobem definovat konkurenceschopnost eh, Evropské unie. Jakým způsobem nebo jak chceme zajistit, aby Evropská unie byla konkurenceschopná? Eh, v souvislosti s tím, co říkal Oli Ren v létě, v souvislosti s různými, jak se situací v různých členských státech, v podstatě u nás eh, dochází k tomu, že jsme nuceni, nebo je nám říkáno, že v podstatě se musí mzdové náklady snížit o dalších 30%, eh, což povede ještě k dalšímu prohloubení již existující velké chudoby v naší zemi, a to středně i dlouhodobě. A dále, eh, v poslední řadě, co se týče té mobility, protože tady těch pozměňovacích návrhů, které, se týkaly mobility, bylo velmi mnoho. Já souhlasím s tím, Myslím si, že jedním z hlavních jaksi úspěchů Evropské unie je právě mobilita pracovníků. My jsme eh, vytvářeli různé nástroje, které měly tuto mobilitu eh, zjednodušit. Eh, nicméně rozdíl mezi těmi nástroji, která, které existují a tím vlastně, co se děje, eh, je velký rozdíl, protože v tuto chvíli už nehovoříme jaksi o dobrovolné mobilitě. Tady hovoříme o nedobrovolné mobilitě. To znamená, ano, samozřejmě musíme podpořit mobilitu, ale na druhou stranu musíme bojovat proti té nedobrovolné eh, mobilitě, protože Euros musí udělat tři věci. Ano, musí zlepšit zprostředkovávat své zprostředkovatelské schopnosti. Ano, v pořádku. Já nevím, jak je možné, že dochází k bilaterálním eh, dohodám mezi eh, členskými státy na úkor zbytku Evropské unie. A eh, co považuji za velmi smutné, je to, že v tuto chvíli, ve chvíli, kdy hovoříme o zodpovědnosti bank a snižování dluhu, nejsme schopni v podstatě zajistit přenos eh, sociálních eh, práv, důchodových práv eh, našich pracovníků. A toto všechno je něco, co v nás zbuzuje opravdu velké obavy, protože jak říká rada a komise, eh, ve chvíli, kdy začneme vycházet z této hospodářské krize, tak si budeme muset uvědomit, že eh, ten problém, před kterým budeme stát, je ta situace nebo ten stav, eh, ve kterém my vlastně vycházíme z krize, to znamená ten stav sociálních práv a sociálních podmínek, ve kterých jsme z té krize vyšli. Děkuji. Děkuji slovo má Marian. Uh, Chci poděkovat zpravodajce za práci. A souhlasím s řadou doporučení a věřím, že budeme plodně spolupracovat. E, řada věcí tu už zazněla, takže budu velmi stručná. Mé vlastní pozměňovací návrhy berou v úvahu kontext. A když jsem je psala, tak EU27 byla v recesi. Nejsem si jistá, zase to změnilo. V nejlepším případě dochází ke standardizaci. A když hovoříme o fiskální konsolidaci, tak stále je třeba flexibility a větší flexibility, než je nyní. A mé pozměňovací návrhy se týkají ne nezaměstnanosti, ale dlouhodobé nezaměstnanosti. A paní Spanodeka bude určitě podporovat přesun zdanění práce na fiskalitu v jiných oblastech. Já jsem také doplňal péči o péči o seniory, péči o e, děti. Myslím si, že to je stejně relevantní a v odstavce 4 jsem vypustila eh, cenu práce a nahradila jsem to zlepšení konkurenceschopnosti. A také jsme se o tom bavili dnes. Zlepšení konkurenceschopnosti souvisí s inovací, výzkumem eh, a dalšími aspekty. Já myslím, že to vše je třeba vzít v úvahu. Některé další pozici návrhy, já souhlasím se spravodajkou, je tu celá řada věcí, které se týkají EU 2020 a to by mělo být jádrem evropského semestru také vyvážit sociální rozměr s makroekonomikou a scoreboardem. Celá řada pozměňovacích návrhů se týkají je, eh, hrozí tu odliv mozku a nerovnováha. Nejenom brain drain, ale nerovnováha tedy osoby aktivní a neaktivní. A také nerovnováha věková. Přicházím ze země, kde každou hodinu odchází 10 lidí. A nás je jenom o milion více, než je obyvatel Berlína. Takže 10 lidí, kteří odcházejí každou hodinu. A čísla za loňský rok skutečně naznačují, co se děje v některých členských státech. Takže myslím, že třeba to vzít v úvahu když hovoříme o migraci a podobně. A zase hovořím o fiskálním prostoru. Myslím, že tady se shodneme. A také eh, o pozměňovací návrhy paní Kde Kostelo a dalších se týkají také fiskální konsolidace a na tom se také shodneme k pozornosti návrhu pana Pětra hovoří o demokratické legitimitě a včasnosti toho procesu a i s tím souhlasím. Děkuji. Děkuji. Další žádosti o slovo nejsou, takže já mám několik poznámek, než dám slovo zpravodajce, případně komisi, pokud si to bude přát. Chci zdůraznit eh, význam, a to je můj pozměnce návrh 8, tedy scoreboard, výsledková tabule. Je to sporné téma, ale pokud chceme jít ku předu a dát určitý e, smysl, zejména sociálním aspektům v rámci evropského semestru, v rámci lepšího fungování ekonomické a měnové unie, potřebujeme nástroje a bez analytických nástrojů pro zkoumání situace, tak e, jsme skutečně v úzkých. Pokud jde o demokratickou legitimitu, Samozřejmě tato zpráva přichází poté, co národní reformní plány byly potvrzeny radou, ale tak jsme ten postup eh, určili. A právě proto, abychom mohli mm, zkoumat, za jakých podmínek eh, národní reformní plány byly schváleny radou, naše stanovisko schválené v prvním čtvrtletí byla vzata v úvahu a budou předmětem právě z hlediska komise těch hlavních sdělení a poučení která chceme vyvodit pro to další období. Takže plně souhlasíme s takovým postupem. Pokud o minimální mzdu, o které hovoří eh, zpravodajka, do jisté míry jste použila stejné argumenty, pokud jde o dávky v nezaměstnanosti a minimální mzdu. Zdá tyto otázky tedy by měly být eh, projednávány v rámci takového stanoviska. Já jsem názoru, že ano, z následujícího důvodu. Pokud jde o minimální mzdu, tak dobře víme, že jde o e, výzvu v globálním vyznění konkurenceschopnosti na evropské úrovni. Já nevracím se k práci komise v tomto směru. Argumenty pro zachování vnitřní poptávky a kromě toho lepší rovnováhy, pokud jde o konkurenci mezi členskými státy. Co se týče dávek nezaměstnanosti, vidím, že nejste proti tomuto pozměňovacímu návrhu, jenom si kladete otázku, zda tento pozměňovací návrh má své místo v rámci stanoviska. Vzhledem k samotnému předmětu, a tady jsme to už začali dělat, pilotní projekt, který požadujeme. A tady skutečně definujeme makroekonomický celkový rámec, který považujeme za vhodný pro rovnováhu národních ekonomických politik eh, Unie. A v této základní analýze požadavek na zelenou knihu má své místo. O tom nemůžete pochybovat. Další poznámka k eh, pozornosti návrhům, zejména mým vlastním, pokud jde o, o otázku důchodu. My víme dobře, že tento nástroj eh, specifický doporučení pro jednotlivé země je prostředek diktovat členským státům, co mají na eh, různých úrovních dělat. A pokud tyto smlouvy, inovace, konkurenceschopnost patří se to světa, tak, tak tomu ještě více bude tak. Pokud jde o důchody, zcela evidentně, pokud chceme umožnit reformu důchodu v členských státech, tak je jedna věc říci, musíte, se, musíte zachovat rovnováhu veřejných financí z hlediska důchodu. A druhá věc je říkat, jak na to. A není možné na jedné straně eh, říkat, eh, musíte respektovat eh, samostatnost sociálních partnerů a přivlastnění si strukturálních reform, a na druhé straně bude Evropská komise říkat, tak reformu provedete tak, že se bude pracovat do 67 let a důchody budou distribuovány formou kapitalizace. Takže pokud je o obsah doporučení z loňského roku, tak se vlastně přechází do současného období podobně. Pozměňovací návrh 36. Je mi líto, že komise neříká nic o fiskalitě členských států. To není rozumné. Já vím, že to je pravomoc členských států, ale Evropská komise eh, říká řadu věcí v řadě oblastí, které vůbec nespadají do komunitární pravomoci. Takže v obecném rámci pokud je o pozitivní orientaci, tak nemůže mlčet o fiskalitě, když víme, jaký dopad má fiskalita na příjmy členských států a na financování režimu sociální ochrany, sociálního zabezpečení. Takže věříme, že pozměňovací návrh 36 bude zapracován. Dám slovo komisi, nedám. Tím získáme několik cených minut a dám slovo zpravodajce. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já v tuto chvíli nemohu příliš mnoho dodat, protože souhlasím eh, se vším, co řekli všichni, kteří se zúčastnili rozpravy. Jsem si jistá, že se nám podaří dosáhnout schody i proto, abychom mohli komisi vyslat zcela jasný signál, abychom také stejný signál vyslali výbory, výboru EKON, tak aby podpořil také pozměňovací návrhy, které v budoucnosti předložíme. Příští týden se budeme muset sejít proto, abychom mohli odhlasovat kompromisní návrhy. Děkuji mnohokrát. Merci. Donc, au-delà du travail que la rapportrice fera. Děkuji. Krom práce, kterou provede zpravodajka se stínovými zpravodaji, tak se podíváme na kompromisní návrhy, které budou zpracovány 18. září, pak je na, dohromady odhlasujeme potom. Uh, 30. Eh, tohle se výbor a potom eh, v, bychom mohli předat silné poselství ekonomickému a měnovému výboru. Teď se dostáváme k bodu 14 eh, na pořadu jednání a budeme zkoumat pozměňovací návrhy ke zprávě pana Kozy, což je návrh stanoviska k ke stanovisku příslušného výboru FAM. Jde o ženy s postižením. Slovo má Edith Bauer, protože ona je tady jako zástupkyně našeho navrhovatele, který tady bohužel nemůže být. Pan Koša se bohužel nemůže účastnit naší rozpravy. Nicméně první řadě bych rád poděkoval Angelice Bertman za skvělou spolupráci. Také zdůrazňuje, že spolupráce je opravdu velmi důležitým faktorem a ne pouze v rámci OSN. Nicméně velmi rád, že se tomuto tématu věnoval celý den. Eh, bylo předloženo 38 pozměňovacích návrhů, všechny se ubírají podobným směrem, je třeba zcela jasně uznat eh, kvality a schopnosti žen s postižením, protože jejich příspěvek je opravdu eh, zcela zásadní a velmi eh, výjimečný z různých úhlů pohledu a pro různé oblasti. Pan Kouša pracuje na pozměňovacích návrzích v následujících oblastech. Mzdové mezery, stejná nám zdá za stejnou práci, to znamená oblast, ve které diskriminace není akceptovatelná. Dále je třeba zohledňovat také otázky eh, multidiskriminace, sexuální diskriminace a je třeba také se zaměřit na ženy, které jsou v podstatě znevýhodněny eh, tím, že porodily a, dostávají, a, a odešly na mateřskou. Pan Koša souhlasí s panem Klivety. To znamená, že daňové úlevy jsou zcela, zcela nezbytné Hovořilo se také o tom, že Evropský sociální fond by se měl více soustředit na ženy a eh, speciálně tedy také na ženy s postižením. Pan Koš, pan Koša, který je také součástí týmu, který vyjednává eh, obecné nařízení, se v rámci trialogu neustále eh, v tomto směru také vyjadřuje. Pan Koša také děkuje panu Klivetimu za to, že zmínil celkovou a absolutní eh, přístupnost eh, ve všech, jako, jak, ke, ke vší infrastruktuře. Dále ženy eh, s postižením musí být chráněny před sexuálním zneužíváním. kampaně, eh, které mají navýšit povědomost a informovanost, se musí také zabývat eh, touto cílovou skupinou, to znamená žen s postižením, ženám s postižením a také ženám, kteří, které žijí v ústavech. Tady musíme zohledňovat různé věci. Je třeba eh, také zajistit lepší rozdělení rodičovských povinností, protože výchova dětí není něco, za co by museli být zodpovědné pouze a e, jen výhradně ženy s postižením. Merci, merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji, paní předsedající. Budu pokračovat v rumunštině. Eh, um shadow rapporteur din partea grupului. Jako stínová zpravodajkyně jsem se soustředila na aspekty, které se týkají naší práce, protože tyto ženy mají každodenně stejné problémy jako všechny ostatní ženy, ale navíc jsou ve speciální situaci a já jsem se, já jsem pomyšlela na úctu k důstojnosti těchto žen, které pracují. A musíme zohlednit jejich eh, pracovní schopnost a nikoli pracovní neschopnost. Tyto ženy hrají svou specifickou úlohu a produkují eh, sociální hodnoty a o tom není pochyb. Ve svých 16 pozměňovacích návrzích jsem si přála zdůraznit potřebu věnovat těmto ženám právo na to, aby mohly podnikat eh, a eh, aby nepodléhaly eh, sexuálním útokům, což je bohužel velké nebezpečí, a možnost mateřství mít možnost přístupu všude a velkou mobilitu, především na pracovišti. Také jsem myslela na sociální asistenci, na zdravotní e, péči, protože to jsou všechno další momenty u e, těchto žen oproti ostatním. Chci je podpořit, tyto ženy, aby se účastnili na rozhodování ve všech oblastech co jsem pochopila, asi zprávy paní Bauer, pan zpravodaj, pan Koša, souhlasí s většinou pozměňovacích návrhů, možná se všemi. Jsem velmi ráda, že na pracovním stole mám všechny tyto e, věci a nikdy e, není dost diskutovat o všech těchto kategoriích, které potřebují naši podporu a všichni souhlasíme, že potřebujeme mít dobrou zprávu na, této, na tuto tématiku. Děkuji. Paní zpravodajko, potřebujete k tomu ještě něco dodat? Marian. Thank you, Madam Chair. Uh, first of all, to thank, um... Děkuji. Chci poděkovat panu Kosovi za velmi obsažnou zprávu. Předložil jsem čtyři pozměňovací návrhy, které opravdu řeší otázku žen na trhu práce, nejen vzhledem k tomu, že čelí většímu vyloučení, ale také, že jejich možnost pracovat je mnohem menší a mají mnohem, mnohem menší platy, větší sociální izolace, větší závislost. A celá řada dalších kolegů také hovořila o Evropském sociálním fondu a hovořil jsem také o tedy pečovatelích paní Klivety má vynikající pozměňovací návrhy, celá otázka mnohočetná diskriminace, paní Klivety, tedy eh, šikana v práci, si zaslouží pozornost podobně jako násilí na ženách. Pan Havit má celé, eh, celou vynikající eh, soustavu pozměňovacích návrhů týkajících se zločinu z návisti a diskriminace. A ta otázka byla zmíněna. Je to velmi smutné, když slyšíme vyjádření osob s postižením, které se týkají právě zneu, tedy ponižování, kterého jsou z důvodu postižení předmětem. Takže tady bychom se měli vyjádřit velmi důrazně. Pokud jde o mainstreaming, rozšíření tohoto povědomí, to je velmi důležité u osob s postižením a myslím, že je třeba říci, že tam, kde je potřeba podpory, tak eh, není to věc, která by měla být považována pouze za prostředek eh, úspor ze strany příslušných vlád. Já jsem se k tomu nepřipojila, asi to byla chyba. Nevidím to možná jinde, možná jsem to nepřečla dost pečlivě, ale neza, samostatné, eh, sam, samostatná existence to je věc, eh, která je problematická. Bod 18 hovoří o, sexuální, na, o sexuálním násilí a hovoří také o ženách s že důkazní břeměno by mělo být na osobách, eh, které jsou obviněné. To prostě není možné v Irsku ve Spojeném království, kde existuje common law. Děkuji. Děkuji, paní Bauer. Děkuji mnohokrát za tuto rozpravu. Samozřejmě budu vás informovat, budu informovat pana Kosus o meritu této rozpravy. Děkuji. Kompromisní návrhy budou projednány a odhlasovány 18. září a výbor FAM hlasuje o zprávě 3. října. A nyní se dostáváme k bodu 15, kde dám slovo Filu Benjonovi, který představí 45 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k návrhu stanoviska pro výbor Envy, zpráva z vlastní iniciativy Ekoinovace, pracovní místa a růst prostřednictvím politiky životního prostředí. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji, ano. Chci poděkovat kolegům za konstruktivní příspěvky. Měli jsme velmi pozitivní pozměňovací návrhy a chci poděkovat všem kolegům za tyto návrhy. Pozitivní body mohu převzat, převzít a očekávám, že kom, Kompromisy zpracuji v následujících dnech a věřím, že budou rozeslány co nejdříve. Snažíme se o co největší konciznost u tohoto stanoviska. Vyložil jsem, snažil jsem se o stručnost kvůli omezení počtu slov. To můžeme ještě trošku rozšířit a zapracuji většinu návrhů které budou tedy ve stanovisku. Za prvé souhlasím, že je vhodné a důležité zdůraznit, že ekonomice mohou přispět k dosažení cílů strategie EU 2020. Také chápu, že jsou další oblasti, jako rostoucí ekologická efektivita, energetická účinnost v ubydlení. A také v této oblasti nám to může umožnit dosažení cílů. Řada kolegů snížila potřebu vzdělání, odborné přípravy, kvalifikace, aby zaměstnanost a potenciál této oblasti, pokud je o ekonovace, mohl být přiměřeně využit. A tyto návrhy do značné míry budou zahrnuty. Řada z těchto věcí souvisí s mladými, kteří chtějí vstoupit na trh práce. Chci zdůraznit však, že bychom neměli zanedbávat ty osoby, které potřebují rekvalifikaci, jejichž eh, současné obory upadají nebo budou upadat, když se snažíme transformovat tedy zelenou ekonomiku. A potřebujeme zde také nové, tedy odborné přípravy na trhu práce. Celá oblast tohoto projektu obsahuje myšlenky, že ekonovace mohou poskytnout různorodou zaměstnanost umožní, umožní pracovníkům v celé Evropě pracovat na úrovni kvalifikace, která jim vlastní. A je možné také vytvořit nová, nové podnikatelské příležitosti a oživit tradiční obory, kde bude možné využít nové způsoby práce, kdy se rozvinou no, tradiční obory a to bude mít eh, pozitivní dopad na pracovní místa a růst. A já chci právě tento potenciál zde podtrhnout. Chci říci, že vítám eh, příspěvky kolegů, vítám sem tyto návrhy a snažím se nalézt eh, prostor příští týden pro setkání stínových zpravodajů a věřím, že se nám podaří najít místnost. Zatím se nám to nepovedlo, ale budeme pokračovat v této snaze, abychom uspořádali setkání příští týden. Když se nám to nepovede, tak eh, budeme pracovat e-mailem, ale věřím, že se vám místnost podaří sehnat. Děkuji, pan Vak. Pan Vak. Děkuji, paní předsedkyně. Budu pokračovat německy. Pan Beně už poukázal na to, že tady musí existovat ta napojenost a propojenost se strategií 2020. Myslím si, že se to v mnohých eh, rozprávách, rozprávách zapomíná a přesto je to velmi důležité. Nejde tady v této oblasti pouze o nová pracovní eh, místa, jde také o to, aby byla přizpůsobena ta již existující pracovní místa, což je samozřejmě nevyhnutelný vývoj. Já jsem s eh, panem Filipem již eh, předložil několik pozměňovacích návrhů, hlavně v oblasti školení odborného z vzdělávání a také výzkumu, což je velmi důležitý prvek a celkově si myslím, že ty cíle, ke kterým směřujeme, jsou eh, stejné, to znamená, jde nám o to, abychom našli kompromis. Já se těším na další spolupráci. Eh, byl bych eh, býval měli ještě další otázky na některé jiné z našich kolegů, kteří tady ale bohužel nejsou, ale doufám, že se nám to podaří nějakým způsobem vyjasnit. Děkuji. Děkuji. Paní Kinga Kunz. Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou této zprávy a chci říci, že jde opravdu o velmi důležitou a zajímavou eh, zprávu, která obsahuje velmi mnoho důležitých prvků, včetně jako inovace. My jsme také eh, předložili několik pozměňovacích návrhů. Já musím říct, že tady nevidím žádné zásadní kontroverzní otázky. Když eh, se dívám na všechny ty pozměňovací návrhy, já bych eh, ráda zestručnila všechny ty naše návrhy za naší skupinu. To znamená, že chceme opravdu eh, sociálně udržitelný rozvoj a vývoj, nová zelená místa, růst zeleného odvětví, také chceme zdůraznit zodpovědnost členských států v této oblasti, protože se tady hodně zdůrazňuje zodpovědnost komise, ale je třeba hovořit o té sdílené zodpovědnosti. Také si myslíme, že dlouhodobé investice do vzdělávání a odborného vzdělávání je velmi, eh, jsou velmi důležité. To znamená, že tady nejde o nějaké eh, krátkodobé jednorázové investice. E, také zde byly zmíněni e, mladí lidé a to, že ekon inovace e, vytváří nová pracovní místa pro mladé lidi, ale také se hovořilo o tom přesunu pracovních míst z toho více tradičního odvětví do nových odvětví a na to se musíme připravit, na to musíme být připraveni. Proto i pro nás je velmi důležité, že vědět, že bude existovat nadále i velké množství eh, nekvalifikovaných pracovních míst. To znamená, že nejde pouze o kvalifikovaná pracovní místa, také eh, zdůrazněme jaksi specifické eh, schopnosti a kvality, které je třeba podporovat. Je třeba také hovořit o integraci žen v tomto druhu vzdělávání a školení. Také zmiňujeme Evropský sociální fond, který může být využíván právě pro takovýto typ změn. Hovoříme také o možné podpoře pro malé a střední podniky, kteří, které by se účastnily vlastně eh, tohoto rozvoje či vývoje. Já si myslím, že, to je, že se na to musíme podívat. Přeshraniční spolupráce v oblasti oblasti eh, technologií a poté také spolupráce s univerzitami, s podniky, tak abychom také mohli v oblasti vzdělávání truku v ruce se skutečným eh, vývojem, to znamená, abychom využívali těch synergií. Mohu vás tedy ujistit, že Eh, bych byla velmi ráda, kdyby se nám podařilo uskutečnit eh, to setkání nových zpravodajů, ale pokud by to opravdu nešlo, tak si myslím, že bychom to zvládli i e-mailem, protože tady nejsou žádné jaksi extrémně kontroverzní otázky. Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo, to znamená, že předávám slovo panu zpravodajovi. Yeah. Um, i don't think there's any point. Děkuji. Myslím si, že tady nemusíme ztrácet víc času. Myslím si, že ty dva komentáře, které zde z nás měli, byly velmi konstruktivní a jsem si jistý, že se nám podaří najít něco, co všechny tři zde reprezentované skupiny budou moci příští týden přijmout. Tripartite au minimum. Děkuji. Budeme se tedy ještě setkávat 18. září a podíváme se na ty pozměňovací eh, návrhy. Hlasovat se bude v Envy 25, 25. září a poté v plénu. Takže to je to, co se týká tohoto současného eh, bodu pořadu jednání a zde máme číslo, eh, bod číslo 16. E, včetně proto, abychom um, pohovořili o 24. trialogu, který se konal včera a dnes. Dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedající. 23. Eh, trialog, jak jste správně řekla. Včera jsme za prvé znovu stvrdili silné odhodlání výboru pro zaměstnanost, aby 25 soudržného fondu šly na Evropský sociální fond a tady, aby nedošlo k žádné interferenci s Federem. což eh, někdy bývá předhazováno. Tak v našem výboru Amplua Eh, jsme hlasovali, ale naše předsedkyně i já tvrdíme, že z tohoto hlediska máme dvojí podporu, jak předsedy parlamentu, tak předsedy výboru, rozpočtového výboru našeho parlamentu. To znamená, že nejsme osamoceni, pokud jde o výbor REGI. A také jsme řekli, že neukončíme vyjednávání v trialogu, dokud tato záležitost nebude celkově vyřešena. Druhý bod. Také jsme se jasně vyjádřili, jak to po nás chtěl mandát, aby 25 ze sociálního fondu šlo na boj proti chudobě pokud je o první bod, tak víme, že to je červená linie, která vadí radě, ale která by mohla nějakým způsobem zaznamenat jiný vývoj, protože máme i vně, od podporu znějška, ale pokud je o těch 25% boje proti chudobě, nevím, jestli paní předsedkyně má stejný pocit jako já, ale já mám pocit, že by to mohlo být s radou vyjednáno pozitivně později. A Youth Employment Initiative, to byl hlavní bod našeho jednání. Pokud o tuto iniciativu, znovu připomínám, že Rada si přeje, aby přístup byl vyhrazen regionům, které mají eh, mladé lidi mezi 16 a 20 eh, lety, 25 lety eh, nezaměstnaných a kde je vysoké procento tedy nezaměstnanost, více než 25 nezaměstnaných mezi 16 a 20 lety. Naše stanovisko bylo že budeme požadovat, aby to bylo zvýšeno až na 30 let, to znamená včetně vysokoškoláků, vzhledem k situaci v některých zemích, které bojí s velkými potížemi v této věkové kategorii 25 až 30 let. A přáli jsme si, a to bylo naše třetí, to byla naše třetí žádost, aby Youth Employment Initiative byla dostupná regionům, kde je více než 20 mladých ve věkové kategorii 18 až 25 eh, let, kteří jsou nezaměstnaní. My jsme zaznamenali pozitivní bod a to je důvod k radosti. Pokud rada bude akceptovat, že v regionech, kde je více než 25 mladých nezaměstnaných v této věkové kategorii, rozšíření až do 30 let. Toto rozšíření snad bude podpořeno radou. Na druhé straně jsme velice silně museli bojovat pokud jde o těch 25 A ukazovali jsme, že těch 25 je možná eh, věc eh, jenom volně stanovená, ale že jejich eh, stanoviska jsou stejně tak arbitrární a že se můžeme opírat o evropský průměr mladých nezaměstnaných, což je 22,9 podle posledního čítání, které máme k dispozici. Takže požadujeme, aby regiony které mají více než 22,9 nezaměstnaných, to znamená, které mají více mladých nezaměstnaných než evropský průměr mezi mladými lidmi, mohli požívat této Youth Employment Initiative. Ale nesmíme, nesmí se to na druhé straně eh, rozmělňovat. Na jedné straně jsme bojovali na koncentraci na Youth Employment Initiative na, pro, pro léta 14, eh, 2014 až 2015, ale vidíme, že to nesmíme rozšiřovat na až 30 let a že to nesmíme rozšiřovat na regiony, které se nacházejí těsně po 22,9%, protože by to rozředilo tu věc. Ale Naštěstí máme údaje z Eurostatu, počet dočených regionů mezi 22,9 a 25 a mohu vám říct jednu věc, neměla jsem často přesně spočítat, ale nijak se to nerozmělní, nerozředí. Tak vyčkávám, abych získala přesné informace podle jednotlivých regionů, podle jednotlivých zemí abych mohla tuto specifickou žádost předložit a to bychom mohli použít jako odkaz pro evropskou, evropský průměr nezaměstnanosti mladých lidí. A ještě dvě drobnosti potvrzuji. Od pondělka jsem slyšela různé reakce, že na Eh, zasedání vý, vý, rozpočtového výboru pondělí, tam se nepočítá na rok 2014, prostě nezač, tento výbor neza, nezačlenil Youth Employment Initiative do svého rozpočtu pro 2000, pro našeho rozpočtu 2014, čili musíme ty informace prověřit ale jsem z toho tak trochu uvedena z míry. Druhý bod. E, já jsem se včera obrátila na radu, protože my za každou cenu chceme vytvořit nařízení s přesnými odkazy, e, které by každý mohl pochopit a především naši spoluobčané, protože je to vlastně pro ně, tak jim budeme muset vysvětlit, proč takováto pravidla nastolujeme a víme velmi dobře, že Existují země, které v roce 2012 unikly tomuto pravidlu na základě rozhodnutí rady, takže i tady máme takový lehký rozpor s radou, eh, pokud jde o způsob, jak postupovat. Takže, paní předsedkyně, velice stručně jsem vám předložila situaci. Doufám, že jsem řekla vše, doufám, že jsem na nic nezapomněla, ale je pak, když jsem na něco zapomněla, tak eh, to nechávám na vás, abyste to doplněla. Když hovoříte o ministrek nebo o našem výboru, když eh, se zmiňujete o rozpočtu, mluvím o ministrech. Nebo spíše o jejich zástupcích. Čili rozpočtová rada. Já k tomu nemám žádné informace, takže jenom dvě připomínky. Za prvé, za těch 30 let jsme získali to, že teď, těch 25 eh, nezaměstnanosti jsme prostě prosadili. Je, je to takový možný díl s radou z možností, aby se to dále vyvíjelo. Další věc. Za předchozí předsednictví nebylo vůbec možné, abychom získali odkaz, explicitní odkaz na záruku mládeže eh, předpisech, což byl pro nás velice těžký moment, ale to se nám podařilo získat. Všichni jsou spokojeni a chtějí pogratulovat eh, vyjednavacímu týmu čili po 25. trialogu, který se bude konat ve Štrasburku týden. Skončili jsme s naším jednáním. Nemáte-li nic na různé, tak vás eh, zvu na příští schůzi 18. září.